Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen unsere Sitzung. Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat v zasedání. Eh, vezmeme dohromady eh, bod jednání číslo 15 a 16 dohromady a budou to výroční zprávy za rok 2013 o komise a o OLAFu Eh, za rok 2013. Eh, Já vítám pana Kesslera, který eh, zde zastupuje onemocnělého pana komisaře Šemetu. No a pane generální řediteli, máte přímo slovo. Děkuji vám. Paní předsedající, dámy a pánové poslanci, jak eh, víte, pan komisař Šemeťa bohužel eh, není disponován pro dnešek. Nemůže tedy s námi dnes být a nemůže vám tady předložit výroční zprávu o boji proti podvodům a finančních zájmech komise eh, za 2013. Eh, byl o víkendu hospitalizován. Eh, není to nic eh, vysloveně životu nebezpečného, nicméně je v péči lékařů. Požádal mě, abych prezentoval tuto zprávu jeho jménem, takže to nyní učiním. Je to pátá a poslední zpráva v rámci mandátu stávající komise. A jak víte, tato zpráva patří k pilířům rozpočtové transparentnosti v komisi, jak se řídí a kontrolují evropské fondy po celé Unii. Tato zpráva nabízí nejen přehled situace v jednotlivých členských zemích, tím, že je zde seznam všech nesrovnalostí, o nichž byla komise informována, ale také se snaží Eh, identifikovat eh, slabiny a doporučit zlepšení. Doporučení jsou v podstatě v tom, aby eh, akce komise byly soustředěny na lepší ochranu finančních zájmů Unie. V loňském roce byly zavedeny dva prvky a ty dodržujeme. Zaprvé přesně rozlišujeme mezi nesrovnalostmi podvodného charakteru a nepodvodného charakteru. E, tak, jak nám to hlásí také členské země. E, druhá část to je praxe harmonizace informací o preventivních a korektivních akcích, včetně čísel, které se opírají o konsolidované výroční hospodaře, výsledky hospodaření EU. Eh, existuje určitý rozdíl mezi zprávou 2013 a zprávami dřívějšími. Eh, tato zpráva totiž se zároveň ohlíží za vývojem v, údoje, v období pěti let v oblasti ochrany finančních eh, zájmů a boji proti podvodům. Ehm, většina členských zemí tento přístup otevřeně přivítá akce EU jsou zde uvedeny do jasnějšího e, kontextu a jsou zde uvedeny hlubší souvislosti. Pokud se týče struktury, zpráva jako vždy obsahuje doplňkové informace k jednomu konkrétnímu tématu a letos to bylo e, článek 3.4 nového nařízení o e, OLAFu a je to o zřízení AFKO ve všech členských eh, zemích, tedy eh, koordinačních službách eh, v, boje, v boji proti podvodům. Takže o čem to bylo? Komise v posledních pěti letech posílila své závazky, jejich ochranu, nové nová pravidla, nové iniciativy, opatření, ta, to všechno sloužilo tomuto cíli. Je třeba za to tež poděkovat také Evropskému parlamentu za to, že podpořil legislativní iniciativy komise. Vznikla takto a nadále vzniká, vzniká nové právní prostředí. E, důležité administrativní návrhy a opatření zde e, výrazně proměnila eh, způsob a přístup komise a členských zemí k ochraně finančních zájmů. Eh, tato sada iniciativ a politik byla zahájena v roce 2011, kdy komise přijala svoji strategii boje proti podvodům na řadu let. Eh, tato strategie byla důležitá k tomu, aby se Eh, soustředila ústředního úsilí na identifikaci a prevenci těchto podvodů. Všechny instituce a exekutivní agentury Evropské unie mezi tím přijali své vlastní strategie boje proti podvodům. Eh, významným důsledkem bylo zavedení konkrétních eh, opatření proti podvodům do nového rozpočtového cyklu na léta 14 eh, až 20. Dále akce v rámci tohoto eh, této strategie posílily schopnosti příslušných oddělení komise a také národních kontrolních úřadů. Toto dokládá, eh, dokládají, řekněme, dvojí výsledky. Poslední dvě zprávy o ochraně finančních eh, zájmů poukázaly na eh, rostoucí roli auditorských eh, orgánů a za druhé množství informací od veřejných orgánů směrem k OLAFu se také zvýšilo. A vzhledem k tomu také organizační reforma OLAFu sehrála důležitou roli. To je reforma, která eh, byla zahájena v roce 2012 a vyústila v nařízení 883 přijaté v říjnu loňského roku. Další zásadní legislativní návrhy komise v posledních dvou let se dosud projednávají. Tyto návrhy budou schváleny dál zpřísní právní prostředí v oblasti boje proti podvodům na úrovni EU a poskytnout eh, důkladnější ochranu finančních zájmů. Tyto dva legislativní návrhy, tedy návrh na eh, nařízení Rady o zřízení Evropského eh, veřejného Eh, prokurátora. Druhý návrh to je návrh směrnice parlamentu a rady o boji proti finančním podvodům eh, vůči eh, evropským finančním zájmům, tedy unijním finančním zájmům prostřednictvím trestního práva. To je ten takzvaný BIF a myslím, že také vy o tom budete v nejbližší době jednat. A abych vám podal úplný obraz eh, horizontálních eh, iniciativ. Jde o eh, novou směrnici o boji proti korupci a o veřejných zakázkách. Máme zde tedy studii, kterou zadali společně OLAF a tento výbor. A de facto výsledkem je zatím první protikorupční zpráva zveřejněná loni komisí. Pokud se týče konkrétně příjmové stránky, k nejdůležitějším iniciativám patřila směrnice o mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH, to bylo schváleno v roce 2013, a dále návrh na uh, novelizaci nařízení 515 o boji proti podvodům v oblasti celních a e, tento návrh legislativy bude za chvíli projednávat na trialogu. Společně s tím za koordinace Kolafu se odehrála řada, e, řada akcí v oblasti celní. E, společné celní operace sehrály také důležitou roli ve třetí oblasti příjmu a to je také boj, to je boj proti pašování cigaret. Komise v červnu 2013 přijala komplexní strategii o e, zvýšení boje proti e, nelegálnímu obchodování s tabákovými produkty. E, dále byl podepsán protokol na eliminaci legálního obchodu s tabákovými výrobky eh, spolu se Světovou zdravotnickou organizací. No a teď bych přistoupil k číslům eh, ve zprávě BIF. Opatření, která jsem právě popsal, sice přinesla významné změny eh, politickému a právnímu prostředí, Eh, zatím, eh, je, zatím se neprojevují čísla a na to jsou eh, příliš čerstvé. Na jedné straně se ukazuje, že nesrovnalosti, jejich počet v posledních pěti letech narostl zhruba o 11%. To vidíte také na tabulkách v této zprávě. Nicméně, pak zde máme pokles, eh, pokles eh, mm, podvodných nesrovnalostí a ten se projevuje spíše eh, na straně příjmu nežli výdajů. U tradičních výdajů tady také od roku 2009 zaznamenáváme určitý drobný pokles. V roce 2009 Eh, to bylo 29% eh, v číslech, ale 46% eh, pokud se týče objemu. Na straně výdajů ovšem je situace celkově složitější. Po výrazném poklesu v letech 2009 až 2011 se počet podvodných nesrovnalostí opět zvrátil, ačkoliv mezi jednotlivými odvětvími jsou významné rozdíly celkový trend je přesto klesající. Na druhou stranu nesrovnalosti, které se nepovažují za podvodné, těch přibylo o 37% za poslední pět let, tedy jejich počet. A co se týče eh, objemu prostředků v této kategorii, zaznamenáváme nárůst o 40 od roku 2009. Čili vidíme, že skutečně jsou zde velké rozdíly také mezi českými zeměmi, či, což je důležité pro interpretaci dách, tady, eh, jak si eh, rozlišujeme nyní mezi eh, pouze administrativními nedostatky a nesrovnalostmi a mezi eh, podvodnými nesrovnalostmi. A zajímavé informace se najdou ještě v dalších oblastech, eh, v dalších částech této zprávy. V oblastech eh, kde eh, tedy jakým způsobem a kdo sleduje a identifikuje podvody. Další číslo, které bych měl zdůraznit, je 3,5 miliard eur, což je částka, která, eh, částka oprav a oprávek, eh, které provedla komise v minulém roce, eh, ale jsou to prostředky, které nebyly vhodně vydány a v této souvislosti byli také eh, příjemci upozornění, že je třeba si dát nápravu, než budou moci ty prostředky využívat. A to je skutečně důležité pro efektivní využívání daňových prostředků. No a konečně trošku výhled do budoucna a na zlepšení, o něž usilujeme. Na základě analýzy politického rámce a vyšetřovacích aktivit po celé EU vyvozuje zpráva další závěry. Za prvé, hlášení podvodů ze strany čes, členských zemí zdá se se zlepšuje. Nicméně mezi členskými zeměmi existují velké rozdíly v vyšetřování a vyhozování důsledků z podvodů. Eh, my usilujeme o konvergenci, nicméně to si ještě vyžádá čas a další prostředky. Ukazuje se, že přístupy jsou různé nejenom mezi členskými zeměmi, ale dokonce mezi různými částmi státní zprávy v rámci jednoho členského státu. Eh, to všem nikoho nepřekvapilo. Právě z tohoto důvodu komise přišla s politickou iniciativou, o které jsme zde, o které jsme zde hovořili. Dále členské země eh, naplňují mnoho doporučení z předchozí zprávy a vyvozují závěry eh, z implementace těchto doporučení. Vážení poslanci, eh, tato zpráva ukazuje odhodlání komise v této oblasti, nicméně stále ještě třeba vykonat mnoho. Eh, můžeme se můžeme si být jistí v tom, že také podvodníci se budou přizpůsobovat novému právnímu rámce. A my jsme nyní velice spokojeni s tím, že řada členských zemí považuje boj proti finančním podvodům za svou prioritu. Návrhy komise na zřízení veřejného prokurátora, tedy Evropského prokurátora a směrnice PIV o podvodech, finančních podvodech na úkor evropského rozpočtu, tak na těch už se pracuje. Doufáme, že budou brzy přijata a že eh, nebude eh, tato legislativa rozředěna národními zájmy. Eh, naším společným cílem je ochrana prostředků EU proti podvodníkům a jak ukázala eh, minulost, eh, naše úsilí a odhodlání může nést plody. Děkuji vám. Jak už jsem zmínila, budeme projednáme to za chvilku, ale ta diskuse pak bude e, společná, to je lepší z časových důvodů. To je vaše rozhodnutí samozřejmě, takže e, teď se vystřídáme tady. Now I take off the chap as commissioner and I will speak as director general. E, tedy ne, nebudu mluvit jako komisař, ale jako generální ředitel.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 Okay. Nebudu to číst, jak si všimnete. Vážení poslanci, jsem rád, že mám příležitost informovat vás. A to je také povinnost, kterou máme o aktivitě OLAF Evropského úřadu proti podvodům. Je to zpráva um, jako 2013. My jsme tuto zprávu poslali před několika měsíci a nyní máme první možnost um, ji s vámi projednat. Máte k dispozici plnou zprávu a také krátkou prezentaci um, pro čtení. A ještě, já jsem si připravil ještě kratší právu, abych zdůraznil některé hlavní body a cílem je tedy ilustrovat některé klíčová, některá klíčová čísla, což by mohlo přispět tedy k Mm, pochopení problematiky a možné diskusy. Takže první slide. Asi nejdůležitější, protože v jednom obrázku schrnuje téměř všechny prvky aktivit úřadu. Tady to vidíte za období pěti let. Také vidíte tady nejen, co se stalo, tak co se stalo loni. Vidíte tady trend za posledních pět let. To je ještě tedy významnější. Co tady vidíte? Na to je to tady začínáme ze stola, to je začátek tedy mm, investigativního procesu, je tady trend, konsistentní trend. Mm, že Olaf každý rok dostává rostoucí počet tedy oznámení mm, podvodů, včetně anonymních. V roce 2013 máme rekord mm, 1300 tedy oznámení a to platí i na rok 2014, takže v roce, za rok 2014 pravděpodobně bude nový rekord. Takže to jsou více a více informací o možném, mm, možných um, vyšetřování. Tady vidíte počet zahájených vyšetřování. V posledních letech jich, dvou letech jich bylo otevřeno nejvíce 253, což je 50, 58% víc než před pěti lety. V roce 2009 to byl referenční rok. Nejenže jsme tedy otevřeli rekordní počet vyšetřování, ale také jsme je uzavřeli. Rekordní počet. Takže jsme loni uzavřeli 293 případů vyšetřování, což je o 109 uzavřených vyšetřování víc než před pěti lety. Ten trend tady vidíte. Co je ještě důležitější pro mm, efektivitu úřadu, je počet do, vydaných doporučení. Vidíte, že podle nařízení, podle legislativy, OLAF je vyšetřovací orgán, vyšetřuje, výsledky jsou um, pak schrnuty ve zprávě a pak můžeme vydat doporučení finanční povahy pro kompetentní orgány. Toto můžeme udělat pouze, když um, vyšetřování povede k nějakému významnému závěru. Konkrétní výsledky, které tedy pak vyvolají reakci ze strany institucí, ať buď eh, justiční, disciplinární nebo finanční. Minulý rok tedy OLAF vyprodukoval největší počet doporučení jakékoliv povahy. Takže můžeme říct, že po reorganizaci v roce 2012 provozní kapacita nebo investigativní část eh, se výrazně zvětšila. Máme Nikdy jsme nedostávali tolik oznámení, nikdy jsme neprodukovali tolik vyšetřování, nikdy jsme neuzavřeli tolik vyšetřování. A nikdy jsme nevydali tolik doporučení, tolik výsledků. A za to jsem vděčný, tedy eh, za to vděčíme eh, úsilí managementu a vyšetřovatelů OLAF, kteří pracovali velice efektivně v tomto období nedávném. A mm, což tedy umožnilo dosažení těchto výsledků, musíte mm, mít na paměti, že tyto výsledky byly dosaženy se stejným počtem pracovníků. V skutečnosti jsme byli seškrtáni naši zaměstnanci, jako všechny služby komise. Ale dostali jsme nějaké mm, pracovníky z nových členských zemí, takže jsme na tom v podstatě stejně. Ale se stejnými zdroji jsme vyprodukovali víc Teď se podíváme na druhý podtitul. Nejenom e, nejvyšší počet nových šetření, ale také kratší trvání šetření. Daří se nám dělat víc a podařilo se nám zvrátit trend, který tady byl, že délka šetření každý rok rostla. A od roku 2012 se nám ji podařilo zkrátit. Aspoň ten trend tedy. Nejenom trend, ale skutečné trvání šetření. Jak vidíte z tohoto slajdu, takže se stejnými zdroji víc práce, víc výsledků za kratší dobu. Také musím zdůraznit, že poslední reforma nařízení OLAF v podstatě vedla k novým delším postupům, protože jsou nové procedurální garance, což je v pořádku ale mají za důsledek delší postupy delší šetření. I přesto se nám podařilo zkrátit celkové trvání šetření. Pak tady máme um, ehm, přehled do, vydaných doporučení. Máme tady rekordní počet doporučení. které jsou nyní eh, tady přehledně uvedeny. Vidíte, že eh, finanční, doporučení finanční povahy výrazně stouply. Jsou finanční služby EU a také členských států, aby bylo zahájeno řízení na vrácení. To znamená, Čím více finanční doporučení, čím větší návrat eh, návratnost prostředků daňových poplatníků, které byly vynakloženy v souvislosti s podvody nebo závažným um, pochybením. Takže vidíte tady mm, finanční doporučení 233, je tady výrazný nárůst, tedy soudních, justičních 85 za poslední rok, disciplinárních, které jsme schopni dávat pouze tedy pro evropské orgány, instituce, v případě jaksi mm, neužití pravomoci ze strany úředníků a pak administrativní, které posíláme pouze orgánům EU. A ty nevyvolávají tedy reakce institucí, ale v podstatě eh, jsou to poradenství, které dáváme eh, institucím, pokud objevíme nějaké nové podvodné trendy nebo slabiny v administrativním systému, který podle našeho názoru vyžaduje minimálně povědomí na straně příslušných relevantních orgánů. Takže vydáváme teda toto administrativní doporučení. Tady vidíte čísla. Pak tady jsou další specifikace k doporučením, to jsou finanční. Tady jsme viděli za minulý rok, že jsme vydali rekordní počet doporučení. A tady také vidíte za posledních pět let ta celková částka kterou OLAF tedy požádal příslušní finanční orgány, aby vymohla zpátky. Tady vidíte, že na rozdíl od jiných obrázků, tady není konsistentní trend. Je to spíše pochopitelné, protože tady může být eh, doporučení jako v roce 2010 eh, na 200 milionů euro. Jedno, to je jedno doporučení, takže mm, tato čísla jsou také velice významná, když si představíme, že celý OLAF, nejenom vyšetřovací část OLAF, ale administrativní rozpočet je 55 milionů euro ročně. Takže my jsme schopni zajistit vrácení pro EU a členské státy za minulý rok více než 400 milionů jenom v důsledku našich šetření. Další zajímavý obrázek. Toto je obrázek, ehm, který se týká specificky, který jsme specificky připravili pro tuto schů, tyto schůze, je to také, ale vytisknu to v těch ehm, dokumentech, které máte k dispozici. Tady je přehled doporučení OLAFu na členský stát nebo instituci, agenturu. Tady vidíte, že máme v prvním řádku společně všechny instituce EU. Vidíte nejvyšší počet jsou finanční doporučení a to je proto, že je tedy adresujeme do eh, adresujeme hlavnímu orgánu, což je většinou komise. Týká se to evropských fondů, které jsou tedy tráceny v eh, členských zemích v Evropské unii a mimo Evropskou unii. Pokud je, jsou podvody mm, objeveny v důsledku našich šetření v rozvojových fondech, ve třetí zemi, tak finanční doporučení na eh, zpětné vymáhání se eh, adresuje komisi. Proto tady vidíte ty vysoké počty tedy mm, finančních eh, doporučení institucím, orgánům, kancelářím, agenturám, to znamená tedy evropským, to jsme tam měli uvést, aby to bylo jasnější. Pak také vidíte, že administrativní doporučení jsou pouze tedy evropským orgánům, nemůžeme je e, posílat členským zemím například. Tato čísla jsou vždy zajímavá pro tisk pro členy máte tedy vytisknuté. Tady je důležitá, to jsou důležitá čísla, často projednávaná. To je takzvaný follow-up, našich eh, justičních doporučení za posledních pět let. Hmm, to se musí dělat po delší období, protože v jednom roce to není eh, vypovídající. Jak víte, justice, eh, spravedlnost tady jak se trvá leta v mnoha členských zemích. Takže máme tady počet mm, poměr tady usvědčených případů, a jak vidíte, tak je to více než 50 případů, kde e, tedy justice rozhodla na základě našich doporučení, e, tedy o usvědčení, odsouzení. Jak vidíte, e, pak také jsou k dispozici ta čísla podle jednotlivých zemí, jak také uvidíte, že je poměrně velká nekonsistentnost mezi členskými státy. Možná v očekávání nějakých otázek mohu říci, že eh, jsme vytvořili pracovní skupinu v OLAF, kde posuzujeme situaci podle členských zemí společně se justičními orgány daného členského zem- státu. Začínáme těmi nejvýznamnějšími podle mm, počtu. Za, eh, v některých českých státech za pět let máme jedno doporučení, a možná to být tedy jedno procento, ale statisticky to není významné, ale statisticky významné ne členské státy, pokud to tak mohu říci, tak s těmi jsme začali spolupracovat případ od případu a vyvozovat z toho ponaučení pro OLAF a také um, doporučení. Samozřejmě justice je nezávislá v členských zemích, nejenom na nás, ale také na vládě. Mluvíme tedy o spíše o tady mluvíme tady o trestním stíhání, takže musíte vědět, že naše justiční doporučení posíláme pouze příslušným státním zástupcům v daném, ehm, v daném českém státě. některých členských zemích to je policie. To jsou to prostě orgány eh, činné v trestním řízení a těm posíláme doporučení. A pak oni rozhodují sami, i když jsou nezávislí. Nechceme na nikoho tlačit, ale vzájemná spolu, v duchu vzájemné spolupráce A to, že se každý v podstatě musí poučit, by měl naučit ze Když se podíváte na situaci jednoho členského státu, tak vidíte, jak se nám podařilo zlepšit tyto poměry, tedy e, odsouzení, e, což je významné a pozitivní. A jak vidíte, je tady prostor ke, zlepšení a to specificky v některých členských zemích, protože 54% je výsledek velice různých čísel eh, v jednotlivých členských zemích. Toto jsou zajímavá čísla i k vaší diskusi. A na závěr, poslední slide, dva poslední slajdy, ne tedy k vyšetřovací práci OLAF, protože to je ne, nejenom vyšetřovací orgán, ale také politický rozhodovací eh, orgán komise boji proti podvodům. Tady je náš slide o spolupráci s partnery v roce 2013. Bylo to důležité, protože minulý rok jsme podepsali po diskusích s Evropským parlamentem, administrativou, jsme podepsali memorandum o, o porozumění, to jsou ta praktická spořádání. Um, my, jak je vyplývá z nařízení, musíme vypracovat s partnery administrativní tedy mm, systém. Teď se nám to podařilo po 14 letech s Evropským parlament, abychom mohli lépe spolupracovat s vyšet, Mm, vyšetřování, také v rámci administrativy Evropského parlamentu. A po podpisu, což bylo v červenci minulého roku, e, spolupráce s administrativou Evropského parlamentu je velice uspokojivá. K tomu dozorčímu výboru, což je náš tedy dozorčí orgán, Když mluvíme o minulém roce, to je 2013, eh, tak se nám podařilo eh, tedy dosáhnout další pozitivní úspěch, podepsat dohody, tedy tom jsme se dohodli minulý rok, podepsali to začátkem roku 2014 Dostali jsme žádosti o plný přístup k 18 případům a ve všech případech jsme ten přístup poskytli, získali tedy a dále jsme poskytli přístup ke stovkám dokumentů, které byly tedy vyžádány. A automaticky jsme poslali 56 eh, in, informační dokumentů k justičním orgánům. Zvýšili jsme eh, počet zaměstnanců sekretariátu, je to tedy o 20% víc, přičemž nikol, ne, ne, ne, navýšil se počet skutečných pracovníků. To tedy je jenom pro představu ta čísla, jak vypadá ta spolupráce. Je to s očím výborem. Ehm, máme 15 AFKOS, kteří byli nominováni členskými státy. Ta čísla vám mohu říci, to se týká i zprávy PIV, um, 24 členských zemí nominovalo, uh, určilo mm, koordinační službu proti podvodům, takže do konce roku všechny členské státy by to měli udělat OLAF, velmi spolupracoval se všemi členskými státy A kromě toho minulý rok jsme dosáhli eh, dalších osm administrativních dohod s mezinárodními partnery. To OLAF musí dělat především se třetími státy. A máme tyto systémy, což je úspěch ukrajinské ministerstvo financí švédská regionální um, agentura a podobně. K politické, to je tedy k politické části a poslední slide, to je zase mm, politické, strategické záležitosti, hlavní iniciativa, kterých se účastnil OLAF které byly zmíněny také ve zprávě PIV, takže nemusím to opakovat. A také jednání o Arku 3, Arku 3 a Perikles 2020, které byla úspěšná a jsme vděční za podporu. To tedy pro ty z vás, kteří nezná eh, finanční programy, možná víte, že jako OLAF ztratíme Perikles, protože s novou komisí ochrana eh, to jak si nebude v OLAFu, bude připojena k jinému generálnímu ředitelství. Tak, děkuji. A nyní bude hovořit ta eh, zpravodaj. Děkuji. Já bych eh, chtěl především poděkovat panu eh, generálnímu řediteli Kesslerovi Eh, za obě prezentace a je mě velice líto, eh, že eh, pan komisař Šemeťa ochořel a přejeme mu uzdravení. Pan Kessler se nachází v nepříliš závidění hodné situaci, poněvadž nezávislost je jedním z témat, která zde často propíráme, ačkoliv je OLAF eh, součástí eh, administrativy, administrativy v komisi. Já eh, se nebudu pouštět do komentářů k těmto prezentacím, co se týče pozitiv či negativ. Eh, nicméně, paní předsedající, já bych se nyní omezil pouze na tři body. Eh, za prvé jde o to, že chceme stavět na tom, co je evidentní z obou eh, zpráv za loňský rok a samozřejmě také za leta předcházející. Zřejmě bylo dosaženo významných kroků eh, v oblasti zabraňování únikům a mm, vymáháním eh, nesprávně vyplacených prostředků. A myslím, že je eh, dobré, že Eh, vás na případné nesrovnalosti upozorňují jak jednotlivci, tak eh, soukromní, soukromý eh, sektor. A také ve státní správě mm, se zvyšuje povědomí této problematiky. Vzhledem k poměrně vyčerpávajícím údajům s obou zpráv, domnívám se, že prvním krokem by bylo poskytnout co nejobjektivnější obraz o skutečné míře výskytu podvodů, korupce, která je jejich součástí. A samozřejmě eh, také, ta, také důležitá je, eh, důležité je to rozlišení mezi nesrovnalostmi a podvody. členských zemích a také na úrovni EU se ukazuje, že eh, eh, nesprávné nakládání s prostředky, korupce a tak dále je doménou eh, určitých zemí a nemusí to být tedy zrovna nové členské země. Já bych eh, řekl, že ona situace na základě dat je poněkud komplikovanější. Já to nebudu rozebírat detailně, ale zdá se, že eh, určité stereotypy a určité hm, poněkud eh, zaujaté veřejné mínění, hm, to není dobré a není dobré ho dlouhodobě nechat přežívat bez odporu. Čili já myslím, že by bylo dobré, kdyby ta míra výskytu podvodu a útoků na finanční zájmy Evropské unie, aby to bylo eh, aby to bylo řešeno eh, způsobem který ovlivní nebo který dá ty informace. To je zvláště důležité v období, kdy se musí šetřit a je vysoká nezaměstnanost a tak dále. Čemž samozřejmě je to zájem členských zemí, poněvadž každá země také přispívá do rozpočtu Evropské unie. Já tedy věřím, že eh, jak komise, tak OLAF nám předloží e, skutečný a objektivní obraz e, situace tom, jak je to naléhavé a živé. A další věc, e, to je otázka opatření, která může přijmout komise k tomu, aby vymohla prostředky vyplacené nesprávně a zneužívání, tak to je samozřejmě přerušení výplaty a další nápravná opatření. Já to nebudu nějak detailně rozebírat. Nicméně eh, chtěl bych eh, se zeptat eh, poněvadž to zasnívá ve veřejné debatě. Pokud se týče tedy povahy těchto nápravných opatření, tak tady existuje určitá hypotéza, že součástí motivací k těmto podvodům jsou možná do jisté míry rozpočtová omezení. Nevím, jestli to tak je nebo není, ale v některých zemích převažuje názor, že eh, vyrovnanost eh, rozpočtů možná má jakési jiné motivy a jiné pozadí, než se říká. Já Mm, nevím, jestli všechny ty kroky, které komise přijímá, jestli jsou plně správné, ale prostě vím, že to tak je. A ještě třetí bod, to je to rozlišování mezi nesrovnalostmi a podvody. Nás, eh, paní předsedající, samozřejmě zajímá ochrana finančních zájmů Evropské unie. A já nevím, jestli je správně se až tak zaměřovat eh, na tu podvodnou část ztrát. Protože nějakých 15 eh, 700 eh, případů veškerých nesrovností, z čehož pouze 10% jsou podvody. Čili my máme daleko větší problém těch nesrovnalostí způsobených chybami nebo eh, možná spožděním eh, způsobeným administrativními a nápravními procedurami. A já se domnívám, že právě tyto Eh, nekriminální eh, nesrovnalosti si zaslouží přiměřenou pozornost, pozornost eh, přiměřenou svému objemu. Je třeba začít třeba už školním personálu, který neví, jak s tím nakládat. A já si myslím, že je skutečně vhodné, aby komise eh, s pomocí OLAFu tento přístup směřující k posílení vyšetřování eh, toho eh, potenciálu, vyšetřování potenciálu kriminálních podvodů, ale také ty ty eh, nesrovnalosti, mm, které nejsou spojené s kriminálními záměry, tomu by se také mělo věnovat více, poněvadž eh, ty jsou také škodlivé. Nyní máme nové programové období a požadavky na Eh, správné zpracovávání dokumentace k operačním programům a opatřením a tak dále, eh, to vše klade ještě vyšší nároky, takže možná, že by bylo vhodné eh, tomu věnovat příslušné zdroje. ale také je to otázka, vlastně může vzniknout nebezpečí těch, tedy může vzniknout eh, větší potenciál pro eh, nesrovnalosti. Děkujeme. A nyní bude hovořit kolega Batyčis. Už netrpělivě očekáváme další zprávu v každém případě. Co se týče ochrany finančních zájmů, boj proti podvodům v roce 2010 jsem byl zpravodajem a tehdy jsme poprvé měli hmm, příslušné dokumenty. E, členské státy ale neposkytly mm, dostatečná data a nebyli jsme schopni posoudit, eh, jak členské státy bojovaly proti podvodům. Potom v roce 2011 komis, zpráva komise nezmiňovala problém, že členské státy by neposkytovaly spolehlivá data. Eh, zpráva komise prostě říká, že členské státy neposkytovaly poskytly dostatečná data na jejich základě, by počet um, podvodů nebo nesrovnalostí by mohl být identifikován. Takže to sahá až do roku 2010. Nyní e, ve zprávě z roku 2013 je to samá, ta samá věta, kde se říká. Um, členské státy um, Evropské unie mají jiný právní základ a um, nejsou tam společná kritéria. Takže může, je tady jeden problém, o tom to můžeme jed, mluvit, ale je tady jeden problém, že se musíme shodnout na společné definici podvodů v rámci Evropské unie. Ano, členské státy mají různé právní systémy a to je součástí kompetence členských zemí, ale když hovoříme o využití fondů v rámci Evropské unie, tak musíme požádat Evropskou komisi, aby přišla s jaksi s definicí podvodů v Evropské unii, tak abychom příští rok byli schopni posoudit eh, různé případy podvodu a mm, začít uvažovat o možných opatřeních. To k ochraně finančních zájmu. Nyní k OLAFu musíme přiznat, že bylo dosaženo obrovského pokroku. Ehm, podle mého názoru je to eh, díky práci Kokobu, výboru Kokobu tady během posledního funkčního období, především některých kolegů, kteří nyní sedí v čele mm, předsednického stolu a tento mm, pozitivní vývoj se odráží v těch prezentacích, v těch tabulkách za rok 2013. Jsme velice rádi, že tato zlepšení přinášejí přidanou hodnotu nejenom Eh, co se týče vymožených částek eh, vrácených, ale k větší eh, spolehlivosti OLAFu, kredibilitě OLAFu jako důležité agentury evropské, která pečuje o efektivitu vynakládání evropských fondů. Děkuji. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Just very... Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně jedna otázka. To se týká dozorčího výboru a spolupráce. Vím, že nemusíte eh, informovat, jak se z širokého hlediska jenom z perspektivy OLAF. Přesto by mě zajímalo, proč jste v té zprávě neuvedli, že v té spolupráci je hodně třecích plov. Když říkáte, že ta uspořádání znamenalo značný pokrok v pracovních vztazích, tak to nechává otevřenou otázku, a to se na to dívám z hlediska Olaf. Pro mě jaksi není dobré říkat něco, co jak si všichni vědí, že není pravda. Neříkám, že to je vaše chyba. Je to prostě fakt. Jsou tady třecí plochy. A ve zprávě se říká, že je všechno v pořádku. Takže každý si říká, no, dobře. Takže moje otázka je, jak to, jak to vidíte vy? Kolegin Sender. Kolegyně Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Kesslerovi za to, že nás seznámil s oběma texty. Co se týče odpovědnosti, kterou má OLAF z hlediska sledování a také stíhání v případě podvodného jednání z hlediska vlastních zdrojů, tak si musíme uvědomit, že včera jsme si vyslechli velmi zajímavou zprávu účetního dvora v tomto smyslu, kde jsme získali velmi znepokojivá data ohledně auditu. A zjistili jsme, že existují velké potíže v členských státech. I OLAF má potíže eh, zmapovat a identifikovat například eh, v přístavních oblastech podvody na vlastních zdrojích. V mezinárodních eh, dohodách se toto uvádí a bohužel přicházíme o důležité části evropského rozpočtu. A členské státy které jsou velmi důležité, jako je Spojené království, Německo a Francie, přicházejí o důležité, protože do evropských přístavů se dostává pašované zboží a není vybírána žádná daň z tohoto zboží. Jak vypadá tato problematika? Včera právě ve zprávě účetního dvora se popisovala velice znepokojivá situace. Nyní se vrátím ještě ke zprávě Olafu. Blahopřeji vám k navýšení eh, konfiskace tabákových eh, produktů, to jsme zaznamenali zvláště v případě Gibraltaru. Víte, že je to velmi citlivé zboží a díky intervenci OLAFu se podařilo dostat pod kontrolu eh, tuto situaci obrovského podvodu, který by měl obrovský ekonomický dopad na jižní část Španělska, kde je velká chudoba, takže jste udělali velmi dobrou práci a vám k této práci blahopřeji. Co se týče organizačních aspektů, Pan Sarvama a já jsme znepokojeni současnou situací. Potřebujeme správně nastavit dohledové orgány. Víte, že z hlediska komise OLAFu. Víte, že byl vytvořen takovýto orgán. A v této souvislosti bych vám položila následující otázku. Co je možné zde učinit? Vztahy eh, vůči dohledovému orgánu závisí na vašem postoji. Jak zlepšit naše vztahy Pokud dochází k nedorozumění mezi těmito orgány, tak pak se poškozují zájmy organizací. Jaký máte program pro definitivní a konkrétní zlepšení těchto vztahů? Tak, abychom nemuseli stále zjišťovat, na které straně je pravda. Jakým způsobem hodláte zlepšit vztahy mezi těmito dvěma organizacemi? A pak mám ještě jednu další otázku. Ta se týká nových členských států a zaměstnanců těchto států. Myslím si, že eh, jmenování nových pracovníků jistě zlepší tyto vztahy a tuto situaci. Můžete nám dát eh, konkrétní údaje ohledně této situace? Tak, aby což si přejeme, ty čtyři, čtyři další pracovníci byli co nejrychleji jmenováni. A na závěr bych se zmínila o spolupráci s Evropským parlamentem. Jak vypadají tyto praktické dohody, které byly podepsány? Co je záměrem těchto postupů? Mám na mysli spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji mnohokrát. Já jsem se zapsala na seznam řečníků, mám několik otázek k číslům a také k úspěchům. Byla bych si přála, abych vám mohla také poblahopřát, ale mám několik pochybností. Ty election space, to znamená, zda se otevře vyšetřování nebo neotevře ošetřování, to je velmi důležitá za záležitost. Je tam 1,8 měsíců. Víte, že v dohledovém orgánu jsme mm, toto sledovali a víme, že ty vyselektované osoby eh, často nejsou dostatečně vzdělány, nemají dostatečné kompetence, nejsou tam eh, jazykové dovednosti. Existuje také jedna studie na toto téma, takže tady mám určité pochybnosti. Chtěla bych vědět, jaká opatření jste v mezidobí přijali, abyste tu e, analýzu výběru osob zlepšili. A teď doporučení. Vy říkáte, že máte více doporučení než v minulosti, to je dobré, ale Moje otázka je následující. Zatím se počítali vždy e, pouze případy které byly zaznamenány. Já jsem teď eh, sečetla všechny, eh, všechna tato doporučení a mm, může být několik doporučení na konkrétní případ. Eh, já bych byla ráda, kdybyste poskytli dohledovému orgánu přístup k těmto číslům ohledně těchto doporučení v poměru k počtu případů. Myslím si, že to by byl férový přístup. A dále Eh, to právní sledování, monitorování v členských státech. Eh, my jsme spočítali zde 261 eh, případů, pak je tady počet odsouzených. Podle našich zpráv to v podstatě bylo méně, než je to číslo, které uvádíte vy. vy. Ehm, možná, že selekce nebyla správná, nevybírali jsme dobře tyto případy. Jakým způsobem můžete vysvětlit tyto nesrovnalosti v těchto číslech? Já jsem vám velice vděčná za ty dodatečné tabulky s členskými eh, státy, kde jsou doporučení na jednotlivé členské státy. Když to porovnám eh, s podvody v té zprávě PIV, tak zde máme pořadí těch eh, států podle množství Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Polsko a Německo. Tedy o tom také hovořil kolega Pirinsky. Olaf říká, jakým eh, zemím se poskytla tato doporučení. Bylo to Rumunsko, Německo, Itálie. Eh, takže ty země nejsou stejné jako v předchozím případě. Je možné toto vysvětlit? A nyní bude hovořit pan kolega De Jung. Srdečné díky panu Kesslerovi za jeho mm, zprávu a za jeho vystoupení. Mnohé tady již zaznělo. A já se mohu zvláště připojit k tomu, co právě uvedla paní Gressle jako otázky. I mně jde také zvláště o tato doporučení. Když se podíváte na ta různá léta a zvláště justiční aktivity, tak konstatujete, že roku 2009, 10 a 11 je to celkem dobrá situace, pak 2012 se to snižuje na 54 a roku 2013 to výrazně naroste na 84. Takže to jsou velké skoky, velké změny. Já jsem se podíval také na zaměstnance. Tam je to uvedeno pouze za rok 2013. Souvisí to všechno s tím, že jste najali více zaměstnanců, zlepšila se kvalita, nebo jste přijali další rozhodnutí? Jde mi o interpretaci těchto čísel, proto je velmi Eh, dobré vědět, jaká doporučení byla vydána a co se za nimi skrývá. Proč jsou tady tak velké rozdíly mezi jednotlivými roky? Pak je tady další otázka, kterou už položila paní Gresle. Tato otázka se vynořuje stále v souvislosti s evropským veřejným žalobcem. Komise stále uvádí, že členské státy nerealizují doporučení, ze strany OLAFu. Takže eh, v praxi se odehrává velmi málo aktivit eh, v souvislosti s těmito doporučeními. Vypadá to velmi negativně. Takže opakovaně se ptám, je možné zjistit, jaké důvody uvádějí členské státy, protože nechtějí implementovat tato doporučení OLAFu. V mnoha případech možná proto existují e, důvody, Eh, když se podíváme na nizozemské orgány, a tam je 46 eh, z hlediska odsouzení, takže jsou víceméně tak v polovičce, nejsou tedy na 100 tak nizozemské orgány říkají, že to, co dostávají, nemá dobrou kvalitu a není to relevantní. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby jsme eh, dostali další informace ohledně problémů, které existují v členských státech. A proč se děje tak málo aktivit v členských státech? Možná, že to nám osvětlí více tyto záležitosti, než eh, tomu bylo do posud. Eh, já se eh, připojuji tedy k politování eh, nad tím, že pan Semeta tady s námi nemůže být a přeji mu také brzké uzdravení. Děkuji vám, pane Keslare, za zprávu. Loni v září Herman van Rompuy řekl účetnímu dvoru, že je třeba být nuancovanější a že je třeba říci, a jasně dát najevo, že problém není Evropa, tady Evropa je řešením problému. Já myslím, že ne. Že já si myslím, že je třeba e, spíše otevřeně e, hovořit o každém případu podvodného jednání a tak dále. A myslím si, že e, vy nám také říkáte, že podvodů přibývá a vy také Eh, vydáváte více doporučení, poněvadž je více případů podvodu. Ten nárůst musí být eh, výsledkem eh, buď to skutečného nárůstu objemu podvodu, anebo větší úspěšnosti odhalování. A protože my víme, že máme také podvody, na které se nepřijde. Že? A mě by skutečně zajímalo, já vím, že je to trošku spekulace, ale eh, co je podle vás tím eh, více trefnějším eh, vysvětlením? Děkuji, pan kolega vám. Děkuji. Podvody samozřejmě to je problém, ale neměli bychom to přehánět. Víme, že SNA celkovém evropském rozpočtu podílí dvěma desetinami procenta, což je daleko méně než kterékoliv členské země. Čili my to sice máme brát vážně v evropské, na evropské úrovni, ale je to velký problém také v členských zemích. Já bych tedy řekl několik bodů. Tak pokud se týče těch čísel, které eh, zde jsou předloženy, tak to je doporučení 35, tak my tady skutečně eh, máme eh, počet případů, ten opravdu narostl a přesto, že je jich zde tolik, tak proč třeba Itálie dostala jenom 13 doporučení? A dále otázka příjmu a e, jsem rád, že Ines o tom hovořila. 10 e, miliard eur, e, což je ztráta na daních, tak to je skutečně hodně. A pak ještě na straně 27, tam je výčet různých eh, postupů, eh, které byly eh, zavedeny, pokud se týče nelegálního mm, obchodování s tabákovými produkty, nová strategie, akční plán, zdravotní organizace a tak dále. Možná, že je příliš brzy na to, abychom Eh, mohli posoudit odpovědně, jestli ty nové nástroje fungují nebo ne, ale možná byste k tomu mohli říct aspoň něco. A eh, existuje ještě toho více, co by mohlo vést k tomu, že se přestane nelegálně obchodovat s tabákem a tak dále. Například eh, mohli bychom například docílit toho, že eh, by se k těm dohodám eh, přidalo více firem, eh, možná mm, něco také vylepšit v oblasti dopravy tabákových výrobků a tak dále. Čili já myslím, že kdyby se nám podařilo zabránit těmto ztrátám, tak to by bylo významné pro evropský rozpočet. Děkuji. Pane generální tajemníku, my to máme ještě docela hodně takže já bych vás prosila, jestli byste, eh, byste to zvládl do 16.40 nebo 16.45. Eh, já doufám, že to bude dost, abyste mohl se otázky zodpovědět. Okay. Few minutes about all... několik minut. Um, Eh, pokusím se tady zodpovědět všechny otázky, prosím za pochopení, pokud se mi to nepovede, ale jsem k dispozici i po schůzi, kdykoliv si budete přát, eh, můžu odpovídat bilaterálně. Chci vám poděkovat za vaše otázky, komentáře, který, které ukazují zájem a které nám pomáhají um, znat naše názory, naše, vaše priority, potřeby, které máte, očekávání od Olaf. Takže pro nás to bylo velmi užitečné setkání. Já se pokusím postupovat podle pořadí otázek budu odpovídat zpravodaji i paní panu předsedo, jak to tedy vypadá mm, se ten status eh, podvodu nebo korupce, to byly podobné otázky. Data, které my vám dáváme, jsou data buď k šetření OLAFu, kolik šetření jsme uzavřeli v daném členské zemi, kolik doporučení jsme vydali. A vy jste řekli, že některé členské státy mají víc, jiné míň. Totež se platí i pro zprávu PIV, kde se jsou uvedeny případy, které jsou oznámeny členskými státy. Před několika lety jsme zavedli důležité rozlišení mezi nesrovnalostí a podvody. Jedna věc je důležitá. A to, že toto nejsou počty skutečných podvodů v, dale, v dané zemi. Toto jsou mm, počty nesrovnalostí nebo podvodů, které byly detektovány a které byly dále šetřeny. Takže to jsou čísla eh, hledně těch reakcí jak národních, tak evropských institucí. Především eh, místo předseda tady a zpravodaj, my se musíme vyhnout možnému um, možné mu mm, politickému jaksi zkreslení nebo jinému zkreslení nebo jinému inter, nebezpečné interpretaci dat. Pokud řekneme, nebo pokud někdo bude si, si ta data číst, že je více šetření v dané členské zemi, to znamená, že je tento členský stát, nej, stát největším podvodníkem, tak příští rok bude e, oznamovat méně, takže nikdo nechce být jak si tím nejhorším. To znamená, že ta, že ta data, která vám dáváme, jsou data ohledně reakcí. Pokud tedy nějaký členský stát více oznamuje, může to znamenat. Možná vám tady eh, nepřímo odpovídám, že to může být že protože mají více podvodů, by neoznamovali, kdyby je neměli, ale ukazuje to především, že chtějí detektovat a informovat a reagovat. To je důležité. V některých případech tedy jsou členské státy, které jsou aktivnější. Mě více znepokojí ty státy, které neoznamují nic. A ty státy, které a to se můžete podívat do zprávy OLAF minulý, minulého roku, to nebylo v těch sledech. My jsme do té zprávy dali za každý členský stát, kolik informací přišlo tedy z soukromých osob, včetně anonymních, a od institucí. Myslím, že členský stát má problém, pokud dostaneme mnoho tedy jaksi soukromých oznámení a velice málo nebo žádná od uh, veřejných institucí, protože to ukazuje, že orgány členského státu nereagují. A problém přitom existuje. Takže skutečnost, že v některých členských zemích máme více tedy doporučení, statisticky to nemusí být příliš významné. Um, mm, to nemusí být trend. Co je tedy důležité? Důležité je, že členské státy detektují, informují o tom, stíhají a reagují. A OLAF to je stejné. Nejdůležitější číslo tedy. Nemůžeme přesně vědět, kdo je největší podvodník. Ani to není tak důležité. Důležité je, kdo nejvíce si je toho vědom a nej, nejlépe reaguje. A z tohoto hlediska vidíme, že to povědomí roste v členských zemích. Jak ve spolupráci s Olavem, tak e, ve, ve zprávě PIV. S výjimkou jednoho členského státu možná. Kde? Jak si je tam ještě nedospěli, ale jsou tam i tam zlepšení. Eh, společná definice moje rychlá odpověď je, že směrnice PIV by zlepšila dramaticky situaci, eh, by byla konsistentnost v celé Evropě, definici a jaksi společné re, reakci, jaksi trestní. Tady jsme na stejné straně a to vás nemusím podporovat. Bylo by to ale velmi důležité. Není možné, abychom všichni eh, reagovali nebo působili proti podvodům na základě Eh, dohody z roku 1995. To bylo ještě před současnou Evropskou unii, to je nemožné. Nemusím vás tom přesvědčovat, ale to, tuto musíme tedy mm, jasně říci. Pan Salvama. Já jsem neřekl, že všechno je v pořádku, to jsem takový já nejsem. Ale já jsem říkal, že situace v roce 2013 i když vás také budu za minutu informovat o roku 2014, neřekl no, jsem, že to je v pořádku, protože nejsem člověk, kdo, jak, který by na tyto otázky odpovídají, proč se to tak dělá. Já nechci interpretovat záměr jiných a tím méně, jak si dozorčího výboru, to vůbec není můj úkol to interpretovat, proč něco dělají, ale musím vám dávat data, čísla. Vy říkáte, že tato čísla jsou v pořádku na rok 2013, ale um, mm, v roce 2014 jsme odpověděli všechny jejich um, žádosti o data. To jsou čísla, to jsou údaje, to jsou fakta. A oni tam jsou a jsou jasné a pevné. Máme tolik žádostí, nevím kolik, o přístup a všechny, všechny 18 případů, plný přístup, 100 případů na žádost tedy. A další vlastní iniciativy, to je, to jsme měli dělat, máme k tomu povinnost takovou, to jsou, a udělali jsme to, to jsou fakta. A také jsme se dohodli na pracovním uspořádání, to jsme měli v minulosti dohodnuto v roce 2010 k přístupu k datům, pak řekli, to je staré, uděláme nové. Udělali jsme nové. Nyní říkají v roce 2014, chceme zase nové. My říkáme, ano, dobře. Minulý rok jsme poskytli všechny vyžádané informace. To jsou fakta. V roce 2014 již dvakrát tedy dostali mnohem víc prostoru než já Možná nemáte všechny odpovědi, ale já vám je mohu dát soukromně, nebo ne v rámci veřejné schůze. My jsme odpověděli faktem. Řeknu vám stručně. Letos jsme dostali jenom čtyři žádosti, plný přístup k dokumentům případu. Všechny tyto žádosti od dubna do července celkem přístupy tedy k e, tam stovky případů. Z těch čtyř e, žádostí, jsme odpovídali tady na staré žádosti, vždy jsme k tomu měli nějaké poznámky, protože ty žádosti byly takové, že nebyly řádně e, podány, byly tam něco, co neexistuje, špatná čísla a podobně, tak jsme reagovali. V jednom případě jsme dostali odpověď od zpravodaje a to již bylo vyřešeno 12. července. Oni pochopili dobře, tak to je v pořádku. Takže jsme dali přístup k 36 případům. a dostali tedy plný přístup k 32 případům více než minulý rok. V dalších třech žádostí stále čekáme na jejich odpověď na naše připomínky. To byly nejen připomínky, ale ještě jsme jim vysvětlili, jak mají žádat, aby dostali, aby, aby to bylo správně. Máme tři odpovědi, 12., 7., 10., 6., 7., 17., 7. A já jsem ji minulý týden připomněl, pokud chcete, přístup prosím odpověste. Od června nebo července nemáme žádnou reakci. Takže to není tak, že bychom nechtěli poskytovat plný přístup ke, k dokumentaci případové. Jinak mají automaticky přístup k statistickým datům našeho systému mohou tedy statisticky data kontrolovat, nepotřebují přístup k plnému případu. Mají tedy, mohou si vy, vy, se podívat na všechny statistické údaje, dostávají stovky zpráv bez žádosti, tedy podle nařízení každém případě tedy teď říkají, že chtějí změnit pracovní uspořádání. Dobře, to uděláme. Já už jsem řekl, že tedy pokud něco, co snadče jsme se dohodli, již není vhodné nebo dostatečné ze strany dozorčího výboru, tak můžeme poslouchat další návrhu a akceptovat je. A kromě toho jsme neslyšeli žádné návrhy mm, na možné zlepšení, možná ještě dostaneme, pak se na to podíváme. Já si myslím, že je velmi dobře možné, že se dohodneme na lepším mm, pracovním uspořádáním. V tuto chvíli se ale musím držet těch existujících. Ale jsme otevření změnám podle Um, jejich dalších úvah a dalších potřeb. Paní Ayala, jaký je můj eh, program do budoucna? Eh, budeme mít kontaktní body ve všech členských zemích, privilegované partnery v těch tzv. nových členských zemích. To byl požadavek, tedy mm, podmínka vstupu, což jaksi je důvod, proč ve starých členských zemích nejsou ty AFKO. Eh, ty zkušenosti, které jsme měli za poslední leta s novými členskými státy, jejich AFKO, rumunským a bulhorským specificky, to je velmi pozitivní. Takže očekáváme totéž i od ostatních členských států. V jiných členských, v některých členských zemích jsou ještě potřebnější, především v těch takzvaně, řekněme, federálních, kde, nebo ostrovech, kde pro nás je obtížné nalézt jaksi jeden kontaktní bod. Tam máme třeba 29 nebo nevím, kolik spolkových zemí v Británii, to není nikdy jasné. Máme tedy jasné očekávání a vzhledem ke zkušenostem z AFKOS v nových členských zemích doufám, že to zlepší i spolupráci s orgány členských zemí, což obvykle děláme. To je výběrové řízení paní Gresle. Od roku února 2012 máme eh, zvláštní oddělení, do té doby, jak bylo v jedných německých novinách nedávno, bylo tam 150 lidí a teď jich je 18. To bylo oddělení na, pro tedy výběr Eh, těch informací, kvalifikovaných osob. Nikdo jak se, se nenarodí jako kvalifikovaný, ale jsou vyškoleni, jsou to právníci, vyšetřovatelé z různých sektorů, z různých zemích, jejich 28. Ale na rozdíl od minulosti dělají pouze ten výběr. A proto se nám ten výběr daří rychleji než v minulosti, kdy ti, kteří eh, to dělali eh, v minulosti jich bylo 150, eh, ale současně museli dělat i vyšetřování, i selekci nových informací, takže nových oznámení, takže to dělali všechno najednou. Takže to bylo jaksi také nevhodný mix mezi výběrem a vyšetřováním, což bylo kritizováno účetním dvorem a e, dozorčím výborem, protože během toho té výběrové fáze nesmíme vyšetřovat. Takže fakt, že máme specializované pracovníky na ten výběr, vedl k poklesu dramatickému průměrného trvání té fáze výběru, přičemž ten trend nyní roste. Každý rok máme o 20% víc informací, oznámení, takže ta práce je náročná. E, současně máme lepší strukturu, vedoucí oddělení na zástupce a tak dále. Takže pracujeme se s dostupnými zdroji a výsledky jsou dobré. Další věc, která tady nebyla řečena, není to, že máme strop dva měsíce, kdy se musí tedy uzavřít ten výběr. My máme cíl dva měsíce v 75% případů. To znamená 25-27% případů trvají déle než dva měsíce, pokud ano, pokud to je potřeba. Takže ta čísla jsou reálná a nejsou to, není to výsledkem nějakého, nějaké lhůty časové pro, to, pro ten, kterou by měli ty, ty, co dělají ten výběr. Uh, ty, dále ty čtyři ty, ty procento to těch uh, odsouzených. Um, já se domnívám, že to je poměrně pozitivní číslo. Celkově. Tedy výsledek, justiční výsledek vyšetřování OLAF. I tak se to ale musí zlepšit ještě. De Jong to již zmínil Stále se to musí zlepšit. Um, musíme na tom spolupracovat s, s členskými státy. 54% tedy usvědčených je za období 5 až 8 let od roku 2006 až 2013. To jsou výsledky práce OLAF za posledních deset let. To samozřejmě trvání to vyšetření, pak doporučení, pak trvá nějakou dobu, než se rozhodne, než příslušný orgán rozhodne, pak se to dostane do statistiky. Na závěr, to jsou tedy doufám, že tyto odpovědi částeč, částečně tedy odpovídám panu De Jongovi. K té bilaterální pracovní skupině OLAF a členský stát. Ehm, současně ale justice a orgány trestní stíhání jsou nezávislí. Třeba milánský Eh, státní zástupce nezávislý na nejvyšším státním zástupci v Římě. Je tam vždy, jsou, je to různé v různých členských zemích, ale je tam i interní nezávislost státních zástupců. Nemůžeme tedy se uh, obracet na jeden orgán v členském zemi. Nicméně i tak um, na tom pracujeme a doufám, že se z toho poučíme. Um, dále dovolte, abych dal jednoduchou otázku, která, na kterou bude obtížné zodpovědět. Ehm, jsem připraven tedy. Domnívám se, že to je jak si obojí. Máme více informací, více doporučení. Čím více informací dostáváme, tím více Máme otevřených šetření, čím víc otevřených šetření, tím víc doporučení. A výsledků. Je to, je to tedy jaksi eh, poměr úspěšnosti a nebo indikátor větších více podvodů. Já bych řekl obojí. Ehm, máme více oznámení, více informací, je to také díky tomu, že jsme stále více známí ehm, veřejnosti, aspoň v některých členských zemích, v některých dostáváme více informací a větší důvěru máme, proto máme větší informace. Nemyslím, že to přímo souvisí s rostoucím počtem podvodu, ale je, je souvisí to se zvyšováním role OLAF. Tabák, od, eh, pardon, a to je poslední odpověď. Co můžeme dělat? Můžeme udělat mnohé. To je jaksi obrovský problém. Je, ne všechny ty justiční doporučení nejsou jenom o podvodech, ale může to být ně, nemusí to být čistě jenom o podvodech, třeba v Itálii, v Německu, ale protože reagují na Eh, pašování tabáku. Takže to velice poškozuje Evropský unii a členské státy. A protokol Světové vlastně zdravotní organizace proti pašování tabáku. To je dohoda, celosvětová dohoda. Je to obrovský úspěch a implementace této dohody bude výzva na příští let a je tam také tedy sledování cigarety a také způsob produkce cigaret, což by byl krok k tomu, jak zabránit pašování. Dále máme obrovský problém ilegální produkce ilegálními továrnami uvnitř a mimo Evropskou unii nechci jmenovat žádnou zemi, ale řekněme na východ od Evropské unie. Ehm, tady spolupracujeme s externí službou, s těmi stát, danými státy. Je to politická práce také, ale také OLAF, práce OLAFu. Jak tedy omezit tu masivní legální produkci cigaret, které jsou pak pašovány do Evropy. Pak je tady otázka um, Gentur v Olafu zahraničí. Ještě na, na velice stručně pošleme člověka do Pekingu. Děkujeme. Eh, musím poděkovat, už jste hovořil 25 minut celku. Bohužel se musí všechno zestročnit. Já bych jenom ještě komentovala eh, statistická údaje z roku 2009. Víte, že tam se objevilo eh, procento 80% z hlediska odsouzení já myslím, že pokud eh, tady budou další otázky, tak vám budou předány písemně. Děkuji vám mnohokrát a eh, přejme panu komisaři brzké uzdravení. A nyní přejdeme na šengenský systém SIS. Eh, Pietro Russo je mezi námi z Evropského účetního dvora a já mu hned předám slovo. Merci, madame Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Účetní dvůr eh, 19. května vydal zvláštní zprávu ohledně poučení eh, vývoje, z vývoje eh, informačního systému, kterému se říká SIS 2. Tento informační systém SIS-2 je používán od roku 1995 a sice celními a policejními a soudními orgány, eh, které eh, postupují a pracují v celém šengenském prostoru. Obsahuje eh, informace, které se týkají osob, které potenciálně se účastní závažných trestních činů nebo osob, které nemají právo pobývat na území Evropské unie. Dále eh, se týká také nezvěstných osob a ztracených nebo odcizených předmětů. V roku 2001 rada rozhodla, že bude tento systém nahrazen druhou generací SIS-2 a vývoj byl svěřen útvarům komise. Hlavní důvod pro rozvoj SIS-2 bylo umožnit novým členským státům napojit se na tento systém a dále bylo také stanoveno, že eh, SIS-2 by měl používat nejmodernější technologie a také některé další dodatečné funkce. Náš dvůr mm, zkoumal, proč nebyl tento systém dodán ve lhutě, která eh, byla původně stanovena a proč nebyly dodrženy náklady. Z této analýzy náš dvůr vyvodil určitá poučení. Je nutné poznamenat, že dvůr neprovedl audit který by měl eh, ohodnotit kvalitu tohoto šengenského informačního systému SIS-2. Komise poskytla tento centrální systém s šestiletým spožděním a náklady byly osmkrát větší, než byly původní odhady. Analýzy a závěry dvora také konstatovali, že i zpráva byla dosti eh, složitá a že komise nedostatečně řešila operační otázky a také eh, bylo konstatováno, že tady byla další slabá místa. Eh, tak tomu bylo zvláště v první části tohoto projektu až do roku 2009. Původní lhuty, které byly stanoveny, byly nerealistické a zpráva vývoje SIS 2 eh, také trpěla nedostatečným eh, nastavením i eh, pracovníků. Dále docházelo k přizpůsobování tohoto systému. Tento systém nebyl dostatečně stabilní do roku 2010. Dále jsme se zabývali přechodem do finální eh, fáze. Musíme konstatovat, že současný systém má větší kapacitu, než se uvažovalo v roce 2001. SIS-2 se skládá z centrálního systému, který byl vyvinut komisí, a z národních systémů, které byly vyvinuty členskými státy, které jsou součástí šengenského systému. Náklady, které byly původně uvažovány, a které byly odhadem, e, vážně podhodnotily nezbytné investice. V konečném efektu celkové náklady SIS 2 představovaly asi 500 milionů e, euro a to je tedy, to jsou náklady, které výrazně přesáhly původní předpoklady také z hlediska národních systémů. Hlavní výhoda, která se očekávala o, od SIS-2, svým způsobem eh, začala postrádat eh, svůj účel. Přes tento vývoj nákladů komise nebyla schopna hluboce revidovat eh, rentabilitu tohoto projektu. Nicméně komise vyvodila poučení z této zkušenosti v rámci první části tohoto projektu. A bylo možné změnit přístup, počínaje rokem 2010 a roku 2013 v Dubnu byl dodán tento systém SIS-2. Komise musela využít některých poučení také z hlediska přípravy některých dalších projektů, které se zvláště týkají například inteligentních hranic. Dvůr, tak jak má ve zvyku, sformuloval na základě svých připomínek některá doporučení z hlediska zprávy a vývoje informačních systémů ve velkém měřítku a to na adresu Evropské komise. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji vám za vaši pozornost a jsem vám plně k dispozici, abych zodpověděl vaše otázky. Srdečné díky. A hned dám slovo paní kolegyni Monice Holmajerové, o které se omlouvám, protože ona musí brzy odejít, takže jí děkuji za její trpělivost. Vážení kolegové, srdečné díky. Děkuji za to, že jste akceptovali, že mohu nyní vystoupit souvisí to mm, s mými dalšími povinnostmi a budu muset odejít. Nejdříve bych chtěla eh, poděkovat představiteli účetního dvora za tuto precizní práci a zároveň bych chtěla důrazně říci po té, co eh, tady zazněly různé formulace, tedy v tom smyslu, zda vůbec je zapotřebí tohoto SIS-2, já se domnívám, že podle mého názoru je nezbytný, i když nebyl optimálně nasazen. I když se na to podíváme čistě mm, početně, Měli jsme SIS 1, SIS 2, je to určitý druh aktualizace, je to jakýsi systém, který neměl zůstat závislý na jednotlivých členských státech. Jednalo se o to, aby to byl celoevropský systém. Proto je smysluplný tento přechod na SIS 2. Ale to, co tady eh, nedává úplně smysl, je převod na některé další větší projekty. Já to také vyjádřila v formulaci. Myslím si, že před začátkem velkého projektu musíme přesně vědět, čím začínat. Musíme přesně znát požadavky členských států. Členské státy musí dodat tyto požadavky. Z toho se mi musí také vyvodit eh, důsledky, pokud tak nečiní. Takže už na začátku je nutné vědět, jaké jsou požadavky zde na začátku nebylo jasné, jak to bude vypadat, jakým to bude eh, způsobem probíhat, jaká, jaký bude software. Na začátku musíme mít jednoznačnou definici. A pokud není jasná definice a pokud komise eh, nemohla správně předpokládat náklady a tehdy už mohla tušit, že budou vyšší, pokud tedy nedošlo k správnému eh, ocenění těchto nákladů. Eh, samozřejmě, že to je také záležitost rozpočtových útvarů. Eh, došlo k podcenění rozpočtu, to je alespoň moje politické posouzení, tak v takových podmínkách je velmi obtížné odstartovat takovýto projekt. Zároveň je nutné mít dostatek expertů, kteří mají kompetentnost i v rámci komise je nutné mít tyto experty, aby se mohl kompetentně implementovat tento projekt. Eh, je nutné eh, se vyhnout tomu, abychom byli plně závislí na těch vnějších podnicích, které pak realizují toto zadání. I toto zde chybělo. Dále se v rámci rady a také komise objevil nápad rozšířit tento program a to představovalo dodání nových zadávacích požadavků a to tu situaci ještě zkomplikovalo. A další komplikace byla v tom, že komise nebyla příliš ofenzivní z hlediska transparentnosti. Takže eh, já jsem ráda, že je tady kolega Carlo Kuelos, který eh, protrpěl eh, tyto roky. My jsme se společně snažili dostat eh, komisi na správnou cestu a eh, snažili jsme se o to, aby byla transparentní, aby zmapovala existující problémy, tak aby se ten eh, projekt vydařil. Chtěla bych říct ještě něco pozitivního, paní komisařka Malström opravdu dobře eh, vysvětlovala tyto záležitosti, snažila se posouvat tyto věci dále, protože to byl evropský projekt a také přiznala, že je nutné mít evropské projekty, ale zároveň přiznala, že tento projekt eh, byl odstatován v diletantských podmínkách. Z tohoto důvodu jsem sformulovala určitá doporučení, převzala jsem doporučení účetního dvora ale také jsem formulovala některé konkrétní věce, například v tom smyslu, že každý větší informační projekt v budoucnosti by eh, se měl orientovat podle postupů, které pro informatiku jsou stanoveny a eh, Máme také eh, ředitelství, která se specializují na informační techniku, Ti by měli eh, participovat na těchto projektech a postupovat flexibilně s experty z nějšku. Za druhé je také nutné, aby od začátku se požadovala jasná definice členských států, co chtějí a jaký obsah si přejí. A dále je nutné pokud eh, je výběrové řízení a je zde určité zadání, tak je nutné, aby to nebylo napojeno na jeden podnik, jednu společnost. Je to bod 15, tam jsem použila tuto eh, formulaci, eh, je to bod 34, to znamená, je nutné toto vyjasnit. Je to článek 134 odstavec B. Tato formulace je zde proto, že pokud jste přesvědčen, že je tady jedno jediné technické řešení, pak se můžete zaměřit na toto jednotné technické, jediné technické řešení. Ale neznamená to, že ve výběrovém řeš, řízení se e, omezíme pouze na jeden jediný Eh, podnik. Takže to musí být od začátku jasné, tak abyste se eh, nedostali eh, do určité pasti. To znamená, musíte mít jakýsi základní kámen, ten musí být kompatibilní, transparentní a musí být eh, možné zadat tuto zakázku potenciálně i dalším podnikům, pokud se tam budou připojovat další eh, prvky, anebo pokud eh, nastanou chyby ze strany toho prvního podniku. Dále jsou tam některé mm, pasáže v kontraktu ohledně pokut. I toto musí být e, ošetřeno dostatečně. Zde ten daný podnik měl štěstí, nemusel platit žádné pokuty. E, je, e, samozřejmě my jsme nevěděli, že tento podnik je optimální nebo není optimální. Všechno bylo v podstatě organizováno super optimálně a to v případě, kdy vlastně se jednalo o jeden z největších evropských projektů boje proti eh, kriminální činnosti a ohledně ochrany důvěrných dat. Já mám svoje doporučení a nechtěla bych z toho vyvodit, že v budoucnosti bychom neměli takové projekty činit. Naopak, chtěla bych vyzvat k tomu, aby tyto projekty byly dobře připraveny, aby byly precizní na úrovni eh, komise, abychom toto zvládli na úrovni Evropské unie. Ostatní body jsou v pořádku. Já mám také doporučení, že to, co se nepovedlo u SIS-2, by mělo být eh, vnímáno jako poučení, lekce pro budoucnost, v souvislosti s budoucími projekty nebo s projekty, které se nyní plánují nebo provádějí. To je moje přání a ještě jednou výslovně děkuji Evropskému účetnímu dvoru za přesnou analýzu, protože to pomůže budoucím projektům. Děkuji. A nyní je samozřejmě také otázka, kde je za to odpovědní. Takže kolega Coelho žádá o slovo. Vítejte a máte slovo. Thank you so much. Děkuji vám, paní předsedající, za udělení slova. Eh, chtěl bych eh, rád eh, připomenout, že to byl parlament, kdo požádal účetní dvůr o audit. My jsme potřebovali to, abychom měli systém, který bude velice bezpečný Eh, na ochranu našich eh, hranic. Eh, a já velice děkuji účetnímu dvoru za předloženou zprávu a doufám, že komise tentokrát neučiní stejné chyby. Chtěl bych poděkovat taky kolegyně Holmajer za výbornou zprávu a výborné návrhy, které předložila. Myslím, že má pravdu, když od samého začátku upozorňuje, že ty projekty jsou vadné už v návrhu. Například první eh, výzva eh, k předkládání nabídek eh, vlastně předběhla ještě rozhodnutí v parlamentu. Komise skutečně vyhlásila výběrové řízení Eh, ještě předtím, než to parlament schválil. Tak to je neuvěřitelné. Já eh, nechci říct, že komise tady pracuje proti eh, členským zemím, ale v podstatě ignoruje jejich zájmy vnitřní bezpečnosti. pouze v okamžiku, kdy každý, kdy tedy všichni se začali snažit vymáhat zpátky peníze nebo a, a zotavovat se z šoku, tak teprve eh, potom jsme se probudili my. My skutečně musíme být daleko opatrnější při zahájování projektu. My musíme od začátku vědět, co chceme, aby nedocházelo eh, ke zbytečným výdajům. Také bych chtěl zdůraznit, že Účetní dvůr a velmi zdvořile upozorňuje, že e, komise na to nemá vyčleněno dostatek pracovníků. A není to jenom o kvantitě, ale také o kvalitě. My jsme ve výboru Libe minulosti konstatovali, že komise nemá dostatek lidských zdrojů Eh, kteří by eh, byli eh, schopni kompetentně se vyznat v těch sofistikovaných databázích. Také si myslím, že paní Holmajer má pravdu, když říká, Eh, nebo kritizuje nedostatek eh, transparentnosti. My od začátku jsme možná tři, možná čtyřikrát žádali komisi, aby dala k dispozici údaje. Jenomže vždycky se něco zablokovalo, byl tam problém třeba mezi komisí a, dopad, a podniky, eh, také směrem k parlamentům, členským zemím, čili tam skutečně ten tam ta transparentnost prostě chyběla. Já nevím, eh, když my už eh, teď začínáme přemýšlet o třetí generaci, eh, dobře, ale každopádně bychom měli mít lepší mechanismy k tomu, abychom byli schopni posoudit, zda ty mechanismy fungují dobře, zda jsou oprávněny dostat více peněz. Ano, eh, děkuji. My bychom byli velice rádi, kdybyste tu zprávu také eh, předložili v Libe. To je jistě velice důležité pro Libe. Nás samozřejmě zajímá, jak to bude v budoucnosti, ale také se chceme poučit z minulosti. Jde o to, jak se eh, jak tedy jasně rozdělit odpovědnost a vyhnout se z neužívání těchto fondů. Kolegyně Kiniči. Grazie Presidente. La eh, relazione della Corte dei Conti che... Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, zpráva účetního dvora, za kterou děkuji, byla kritická, ale také si myslím, že je vyvážený, neboť obsahuje objektivní údaje a zcela jasně Eh, ukazuje, proč docházelo ke zdržením a proč také takovým dramatickým způsobem narostly náklady. Pracovní dokument zpravodajky je velice přesný, velice precizní a za to děkuji paní zpravodajce a mohu se k jejím závěrům jedině připojit. Když se podíváme, jak bylo obtížné tuto zprávu eh, sepsat, tak je třeba říci, že eh, k těm různým zdržením vedly nejrůznější důvody. Eh, bylo třeba naplňovat politické rozhodnutí rady z roku 2001, potom v roce 2006 byla původní, byl původní termín pro spuštění systému v plném rozsahu. Ve dvou sděleních komise upozornila eh, na potíže a také rizika a také přijala opatření, jak těmto potížím a dalším průtahům zabránit. Eh, bohužel ovšem tato opatření nikdy nebyla uvedena v život. Eh, a ukázalo se, že jsou velké potíže při migraci dat. Eh, potíže byly také při zadávání zakázek. A účetní dvůr hm, také poukazuje na eh, negativní důsledky eh, fluktuace personálu z důvodu krátkých pracovních úvazků, tedy úvazků, respektive smluv na dobu určitou. Efektivnost tohoto informačního systému pro justiční a policejní orgány je samozřejmě důležitý v šengenském prostoru a v této souvislosti je eh, dobře, že už v roce 2002 byl uveden v život Komise e, pracovala na zlepšení informačních systémů, ovšem současně bylo e, konstatováno, že je třeba normativnějším způsobem e, ten, stanovat procesy. Děkuji a nyní dávám slovo zástupci komise DG Home. Thank you. The commission, uh... Děkuji. Komise by ráda poděkovala výboru KONT a paní zpravodajce Holmajerové za důkladnou analýzu. Než eh, se vyslovím k doporučením výboru, eh, rádi bychom připomínali, že eh, toto vše bylo spuštěno v dubnu 2013 a že je to systém, který zde máme, pracuje bez velkých problémů na národní i na eh, evropské úrovni. Členské země eh, toho využívají velice dobře a to znamená, že eh, varovných zpráv, varovné zprávy početně narostly o 6 milionů kusů. Účetního dvora je pro komisí vhodnou příležitostí k tomu, aby si zanalizovala všechny faktory a okolnosti, které ovlivňují vývoj systému. Je třeba všem říci, že ty výsledky jsou nejenom vyvozovány eh, z této zprávy a její závěru, ale eh, my si vedeme, my tedy využíváme také eh, vlastní zkušeností. Komise eh, se zcela neshoduje s metodikou, poněvadž je zde věnovaná málo pozornosti celkovému politickému a institucionálnímu klimatu a dalším kontextům a výsledky jsou založeny na eh, mínění poměrně eh, malého počtu zúčastněných stran, které se staví negativně vůči komise a dalším Komise eh, zatím přijala všech osm doporučení a eh, už v roce 2010 vyvodila důsledky a eh, zároveň přistoupila k dalším opatřením. Nové, nové systémy, tedy ten nový systém začal fungovat v prosinci 2011. Poučení eh, z auditu se eh, bude, bude tedy rozděleno všem DG a dalším agenturám, jako je třeba RISA. Chtěl bych nicméně zdůraznit, že projekty se nacházejí eh, v unikátní situaci. Rada se rozhodla vyvinout SIS-2 z vlastní iniciativy bez řádných konzultací s komisí. Také Mnohé požadavky se byly, mnohé požadavky byly vznášeny teprve v průběhu realizace projektu, čili nemohly se projevit v prvních odhadech. Komise v roce 2001 a 2003 vydala sdělení, kde se pojednávala rizika související s termíny, eh, které bylo dodržet. Komise podala vyčerpávající zprávu několikrát a sice eh, v tom smyslu, že systém eh, se zdrží a jeho realizace bude dražší. Přičemž, eh, důsled, přičemž tedy příčinou byla, byly neustále proměny požadavků na systém kladených. Komise v legislativním procesu týkající SIS 2 nesehrávala žádnou roli, nicméně pro řádu byl systém SIS 2 naprostou prioritou. Systém de facto se neustále vyvíjel a to mělo velký dopad na jeho řízení, poněvadž eh, šlo, muselo dojít k několika revizím kontraktu. V průběhu tohoto projektu se komise plně řídila finančním nařízením. Chtěl bych se nyní vyjádřit těm nejkritičtějším doporučením. E, celkem to stálo e, pětkrát tolik, než byl původní rozpočet. Dále e, k šengenskému šengenskému prostoru přistoupily také nové členské země, došlo k technologickým změnám a další požadavky vedly eh, k výraznému zvětšení rozsahu působnosti tohoto systému. Původně tento systém měl původně fungovat eh, s 50 miliony záznamy, nyní je to 70 a případně to může být až 100 milionů. Také se prováděly eh, testy Eh, slučitelnost je eh, pro každý čen, každou členskou zemi a s tím se také původně nepočítalo. Byly, byl, eh, věc se protahovala a z toho také vyplývaly nové úkoly. Nový přístup k migraci z roku 2012 si vyžádala to, že se nejenom tady konvertovala data do systému SIS-2, ale přistoupili k tomu další úkoly a další využívání těch dat, což opět vedlo ke zvýšeným nákladům. Čili pokud srovnáváme původní plánované náklady a skutečné náklady, tak s tím opatrně, poněvadž ten systém dnes vypadá výrazně jinak, než se původně počítalo. Komise vždycky byla transparentní a pokoušela se vždy dát k dispozici jasný finanční obraz. Všechny informace byly transparentně sdělovány jak parlamentu, tak radě. A pokud se týče plánování nákladů, eh, komise eh, vždy revidovala včas eh, odhady nákladu v roce 2009 poté v dubnu 2010 a opět v září 2010. Dále v každé výroční zprávě SIS eh, byla obsažena kapitola, která se zabývala rozpočtem. Poněvadž samozřejmě to vše musí být předkládáno rozpočtovým orgánům. Pokud se týče pokud eh, tak eh, my jsme eh, vyhodnotili smluvní situaci a jak našimi vlastními, eh, našimi vlastními servisy, tak i externí firmou a bylo konstatováno, že jsme pokuty udělovali v maximální možné míře. Pokud se týče Eh, změn smluv. My eh, jsme k ním přistupovali v případě eh, technického, technického stanovení a případně změn rozsahu. A postupovali jsme vždy přísně v souladu s finančním nařízením. Co se týče řízení projektu, od začátku se využívaly znalosti disponibilní ze strany členských zemí. Měli jsme na, eh, národní manažery programu globálního manažera programu a tak dále a tak podobně. Pokud se týče doporučení, která se týkají governance, tak mohu říci, že to už je součástí toho, co bylo v roce 2010 ustanoveno komisí v rámci IT Government. E, my máme také projektové řídící výbory, to se ukázalo jako užitečné, ovšem v žádném případě to nenahrazuje odpovědnosti původních orgánů. Co se týče skutečnosti, že eh, komise se připojuje k závěrům, tak ano, je to pravda, my se připojujeme. Nicméně eh, my se už nebudeme dále pouštět do těchto projektů, pokud nebudou jasně stanoveny technické specifikace a právní rámec, který by byl schválen eh, spolu legislátory. A to bude tedy eh, naším motem pro všechny další systémy. Pokud se týče expertízy, eh, my jsme na začátku eh, v Elízi už řekli, že budeme příslušné znalosti poskytovat na začátku v rámci toho, že se budeme snažit o hladší průběh projektu. Takže myslím, že jsme se poučili. Děkuji vám. Kann es sein, dass wir auf, zwei verschiedenen Veranstaltungen... Možné, eh, že jsme byli na dvou různých akcích. Já mám pocit, že vyhodnocení ze strany parlamentu a výboru LIBE a našeho zpravodaje a případně eh, účetního dvora se zásadně liší od vašeho hodnocení. Takže myslím, že se k tomu bude muset vrátit. Mě zajímá, kdo z hlediska těch vysokých eh, nákladů, víte, že z 23 to vystoupilo na 190 a dále je tady toto spoždění. Kdo nese za to odpovědnost? To nemohou být pouze okolnosti hmm, z hlediska rozhodování. Vy jste to definovali jako hlavní body a co byste tedy už nikdy neopakoval eh, z hlediska těch hlavních bodů jako komise? Můžu se vás na to přímo eh, zeptat? Eh, nebylo by dobré, abychom prostě jenom konstatovali, že to probíhalo špatně a že se v budoucnu nic nebude dít. Takže bylo by dobré, kdybyste na to zareagoval. Děkuji. Co se týče finančních aspektů, o kterých jste se zmínila, já myslím, že tady musíme ozřejmit ty technické parametry, které se měnily. Příklad, v tom původním rozpočtu, který byl eh, uveden z hlediska SIS 2, se počítalo s tím, že budeme používat existující síť, existující infrastrukturu. Členské státy se rozhodly, že si vybudují takzvanou privátní síť a toto rozhodnutí mělo obrovský dopad na náklady. A stejně tomu tak bylo, když členské státy se rozhodly, že budou aplikovat eh, převody dat, migraci dat, která by jim umožnila případně vrátit se zpět, revidovat, pokud eh, by to neprobíhalo dobře. To znamená, museli jsme do toho započítat také tyto konverzní parametry. Mnoho parametrů se měnilo během tohoto projektu a to způsobilo, že náklady eh, takto dopadly. Děkuji. Pokud nejsou žádné další otázky ze strany kolegů, tak bych dala ještě slovo panu Rusovi za eh, Evropský účetní dvůr. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi především vyjádřit potěšení nad tím, že na jedné straně mám dojem, že členové parlamentu eh, víceméně přijali veškeré eh, závěry, které vyplynuly z auditorské práce. A zároveň musím říci, že mám dojem, že i komise v podstatě uznává eh, odůvodněnost této práce a argumenty. Nemůžeme Eh, samozřejmě chválit naši vlastní práci, to je jasné. Ale dovolte mi, abych řekl, a a nebudu teď dodržovat sled těch otázek, eh, tak jak tady zazněly ze strany členů parlamentu. Eh, a také bych chtěl navázat na to, co řekla paní Dečiny. Myslím si, že naše zpráva je vyvážená a e, zcela vyčerpávající. Říkám to proto, že existují údaje, údaje, které jsou zcela nenapadnutelné. Spoždění 6 let, navýšení nákladu osmkrát jsou vyšší, než byly původní předpoklady. Takže to je flagrantní eh, zkuš, eh, skutečnost. Příčiny těchto problémů byly popsány v naší zprávě. A tyto údaje eh, se objevují také v jiných zprávách. V rámci dalších úvah musíme si uvědomit, že se jednalo o zvláště komplikovaný projekt. Bylo tam mnoho citlivých politických komplikací, ke kterým došlo. Na začátku eh, bylo, byl určitý zmatek z hlediska eh, příslušných pravomocí jednotlivých útvarů, eh, které měly přijímat rozhodnutí. Ale musíme uzavřít tím, že hlavní odpovědnost podle nás, tak jak je to vysvětleno ve zprávě a jak to také hodnotila paní zpravodajka, podle nás eh, ta hlavní odpovědnost je na straně komise. Jaké jsou klíčové body? To jsou ty věci, ke kterým se musíme stále vracet v rámci těch velmi složitých eh, úvah, o kterých dnes nehovoříme. Takže e, ta změna specifikací systémů e, ta samozřejmě nastala, ale není to tato změna, která vygenerovala tak vysoké navýšení nákladů. Naopak, je to to spoždění, které bylo částečně nebo z velké části důsledkem špatné zprávy ze strany komise. To byla příčina těchto vysokých nákladů, takže je to přesně naopak. To ostatně je eh, uvedeno v odstavci 32 v anglické verzi, kde se říká. Původní kontrakt z roku 2004 byl na eh, systém, který se měl spustit v roce 2006, který eh, byl schopný eh, fungovat s 15 miliony hlášení, maximálně 22 miliony bez technických změn, ale po roce 2007 hlášení dramaticky přibylo, což vedlo ke změnám požadavku na systém. Takže to je opak toho, co uvedla komise. Podle podle nás. Je to ta prodleva, to spoždění, které bylo důsledkem špatné zprávy a to způsobilo navýšení nákladu. Dále no, si musíme uvědomit, že eh, komise měla také lépe zvládnout počáteční potíže tohoto projektu. Pokud mám trochu času, tak bych eh, pohovořil o podrobnějších otázkách. Výběrová řízení. Mm, to byla velice důležitá věc. To také navýšilo výrazným způsobem celkovou částku smlouvy. A to je celá kaskáda eh, věcí, které způsobily tuto prodlevu. A to spoždění způsobilo, že ve chvíli, kdy tento projekt už měl být dokončen, tak eh, tomu tak nebylo. A zároveň potřeby eh, členských států možná byly částečně nepředvídatelné na začátku. Tyto potřeby se tady měnily a bylo nutné vydat mnohem více prostředků v porovnání s původním odhadem. A tudíž nastala situace, my jsme nikdy neříkali, že to byla eh, nezákonná situace, my jsme spíše kritizovali nedostatek racionálního rozhodování komise. Je normální, že při správné finanční správě eh, ten postup musí odpovídat těm normám, které jsou stanoveny. Takže vedle toho rozhodnutí komise bylo jasné, že další problematická věc byla, že tady byla jediná společnost, jediná firma, s kterou byla uzavřena smlouva, tak eh, i to mm, dávalo tušit, že tu budou problémy, tedy alespoň obecně tomu tak bývá. Co se týče expertízy a vůbec expertů, kteří se využívali, my jsme nejenom řekli, že to byl nepostačující počet těchto expertů, to bylo i formálně uznáno v určitý okamžik ze strany komise, když se jednalo o kontraktu. Tehdy se zdvojnásobil počet zaměstnanců. Ale v každém případě nedostatek expertů byl jasný na začátku a týkalo se to také těch národních detašovaných expertů. Odpovědnost komise tady je zřejmá. Byly tady, byla tady odpovědnost komise, která měla koordinovat a řídit tyto osoby. A vedení komise se změnilo v roku 2009 a v té době komise začala mnohem lépe řídit tento projekt a tyto věci fungovaly mnohem lépe. Stále se vracíme k tomu stejnému bodu. Je jasné, že v určitém okamžiku bylo možné taky eh, zajistit vývoj SIS 1, eh, spíše než požadovat eh, přechod na SIS 2. Musíme si uvědomit, že toto vše E, toto spoždění. A podle mého názoru e, to e, byla odpovědnost komise, tak jak jsme to uvedli ve zprávě. Komise tady nedokončila tento projekt ve lhůtě, kterou původně odhadla na začátku. Takže myslím, že jsem víceméně probral nebo zareagoval na otázky a na pochybnosti, které vyjádřili poslanci. A také jsem zareagoval na připomínky komise. Jinak jsem ochoten eh, reagovat i na další podněty. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že to musíme i nadále sledovat. V každém případě eh, děkujeme za to, že Libe také přebírá toto téma. Je důležité, abyste se do této problematiky pustili a jsme ochotni organizovat follow-up s vámi. Takže děkuji za tuto práci, za probrání této problematiky a dostáváme se k bodu 17, boj vedený trestně právní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy. Jako zpravodajka bych vás chtěla informovat, že 1. října společně z Libe, kde je zpravodajem López Aguila, budeme mít e, začátek jednání s radou. Je tam, e, jsou tam stínoví zpravodaje a zpravodajové těchto dvou výborů a budeme připravovat vyjednávání tedy dalšího v rámci dalšího trialogu s radou. Ten text připravujeme. E, Chci vás o tom pouze informovat a pokud nemáte žádné námitky, tak budeme takto pokračovat. Eh, pozvánka bude zaslána všem příslušným osobám, takže vás prosím, abyste se tohoto zasedání účastnili. Máte nějaké připomínky k tomuto bodu? Není tomu tak? Takže bod 18 jsme převedli na další jednání, na další zasedání. Je to cesta delegace výboru do České republiky. Náš zpravodaj Jens Gajer má nějaké jiné povinnosti, takže to budeme řešit na příštím zasedání. A tím se dostáváme k 19. Zvláštní zpráva číslo 18 2014 udělení absolutoria za rok 2013, spolehlivost výsledků kontrol členských států v oblasti výdajů v sektoru zemědělství. Je to velmi důležitá zpráva kterou se musíme dnes zabývat. Děkuji mnohokrát, pane Russo. Ehm, vydáváme 850 eh, eh, milionů eur ročně, takže eh, předáváme slovo představiteli účetního dvora. Gentlemen. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Je mi eh, tím, že mohu připom- prezentovat krátkou zprávu o kontrole členských zemí a zemědělských výdajů. Dovolte, abych eh, vás nejprve stručně informovala, že každá z 81 platních agentur provádí eh, administrativní kontrolu všech žádostí o, pro ověření nároku i e, namátkové kontroly na vzorku žadatelů. Výsledky těchto kontrol jsou mm, pak součástí výroční statistické zprávy, která je ověřena nezávislým certifikačním orgánem revidovány komisí. Tato data pak používá komise a počítá zbytkovou chybovost, což je odchát odhad míry nesrovnalostí, které je pak prezentována parlamentu a radě jako součástí um, postupu udělování absolutoria. Výsledek uh, kontrol členských zemí nejsou spolehlivé. Jsou hlavní, tři hlavní důvody. Za prvé administrativní uh, Namátkové kontroly, které provádějí téměř všechny platební agentury, byly pouze částečně efektivní, protože nesrovnatelnosti nebyly vždy detektovány a hlášeny. Za druhé, většina platebních agentur nezajistila přesnost statistických zpráv pro komisi a jejich e, možnosti ověření dat byly omezené podle na základě postupu komise. Za páté, certifikační orgány neposkytly komisi dostatečné ujištění o adekvátnosti kontrol platebních agentur nebo um, relevantnosti statistických zpráv. Dále byly nedostatky v revizi komise o, ve statistických hlášení informací se od členských zemí nebyly vždy relevantní, včasné a spolehlivé a ověření komise um, možnosti auditu byly omezené. Z důvodu těchto slabin komise neměla spolehlivý základ pro odhad eh, zbytkujících, eh, chybovosti. Eh, přizpůsobení chybovosti nebyly statisticky platné. Však nový přístup od eh, roku 2012, kde hodnotí každou platební agenturu a koriguje um, chybovost, před, představuje značné zlepšení. Certifikační orgány se musí vyjádřit k legalitě a regu- Eh, tě transakcí. Účetní dvůr doporučuje, aby platební agentury prováděly podrobnější kontroly a komise by měla zlepšit své pokyny pro eh, platební orgány, certifikační orgány. Komise by měla zajistit, že zajist, že dostane spolehlivé informace o e, platebních agenturách e, a jejich kontrolách. Měla by zvýšit efektivitu statistických zpráv členských zemí. Komise by měla přijmout nutná opatření, aby určil statistický platný odhad z e, chybovosti, což by zlepšilo fungování platebních a certifikačních orgánů. Děkuji, budu ráda zodpovím vaše dotazy. Eh, jistě dotazy mít budem. Paní Kazembach je naší zpravodajkou. Nejprve chci poděkovat za tuto zprávu. Um, um, ten, ta míra eh, je značná. Máme několika stupňový kontrolní systém. První ehm, stupeň je v členských zemích, druhý je na komisi a na základě těchto zpráv jsme viděli, že druhá, druhý stupeň eh, nemůže fungovat, protože hm, situace dát je takové, že jsou nespolehlivá. Já jsem také náhradnicí ve zemědělském výboru, byla jsem členkou regionálního výboru a Envy a mm, tyto podpory zemědělcům se hodně diskutují v Evropě. Mm, Mm, a díky společné zemědělské politice část toho zde popsaného systému byla změněna, takže certifikační orgán by měl mít větší odpovědnost a nejsem si jistá, zda to samo o sobě přispěje k tomu, aby do budoucna ty výsledky e, statistické zpracování byly dostatečné. Ve své zprávě mám jsem, celo, ehm, jsem převzala celou řadu těch kritických bodů a pak jsou tam další doporučení. Jsem přesvědčila o tom, že um, členské státy to musí cíleně řešit, protože není možné, abychom uh, mm, jako další krok měli zastavit proplácení pro, peněz za projektů. To by nepostihlo ty vyníky, ale ti, kteří uh, odvádějí dobrou práci při vytváření um, produkci potravin a ochraně životního prostředí a toto musí být eh, z administrativního hlediska zajištěno. Já vás mohu ujistit, že jako nejenom jako kontrolní výbor, ale také příslušný zemědělský výbor, výbor životního prostředí uděláme všechno proto, aby členské státy svoji odpovědnost vůči daňovým poplatníkům na jedné straně, ale také vůči eh, evropským obyvatelům, co se týče tedy, eh, tedy že dostojí této odpovědnosti, co se týče poskytování potravy na ochranu životního prostředí. Um, ehm, budeme to, to, to velice rychle, aby členské státy, ty, kteří kteří neplní tedy své úkoly, tak abychom abychom poukázali na ty chyby, protože není možné, aby genera, obecně tedy e, systém, jako je společná zemědělská politika, e, z důvodu nedostatečného sběru dat, nespolehlivého, tak aby e, ohrožoval nejrůznější systémy v členských zemích. Děkuji. Za váma. Uh, Děkuji. Eh, já jsem stínovým zpravodajem za EPP k tomu tématu. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, paní předkladatelce. My tady se zabýváme něčím, co je mimořádně důležité. Je třeba říci určitě přejmenším jednu věc, a sice důraz eh, na výbor kont, nebo důraz, důrazy, které klade výbor kont a důrazy, které klade výbor agri, ty nejsou v rozporu. To by ovšem neznamenalo, že eh, bychom neměli se Eh, zabývat eh, maximální, eh, do maximální míry tím, jak je jak jsou vynakládány prostředky. Je všem také zodpovědností komisy, aby to všechno fungovalo. A jestliže dostáváme rozporuplné informace, informace v různých formátech, eh, různým způsobem eh, různým způsobem eh, shromažďované, tak to je jasné, že to nemůže fungovat. Čili je skutečně mm, na členských semích, aby s tím něco udělali, aby s tím komise mohla pracovat. No a pak je tady větší otázka a to je otázka transparentnosti informací. Pokud nebudeme mít přístup k tomu, jaké programy a proč eh, se, jsou problematické a mají velkou chybovost, tak eh, to s tím těžko něco uděláme. Ale to je mm, prostě už širší kontext. My musíme prostě hlavně zajistit kompatibilitu informací od všech členských zemí. A teprve potom eh, můžeme ulevit eh, Eh, zemědělcům. Třeba, když si vezmeme ten balíček LPAS, tento dílčí systém, jestliže nám bude poskytovat informace tak jako dosud. A kdyby, teď pokud budeme dozvídat, že třeba to, co bylo označeno za husté lesy, byl de facto považováno za půdu vhodnou k zemědělské činnosti, no tak to je další příklad toho, odkud se bere to naše zoufalství. My musíme zajistit, stejně jako komise musí zajistit, aby to fungovalo pro všeobecný prospěch a já myslím, že to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterým je třeba se věnovat. Ano, děkuji. Nyní jsem na řadě já, protože já jsem eh, byla eh, první zpravodajkou absolutoria komise. Děkuji. Když se podíváme na statistiky za rok 2013, eh, z 1,8 výplatních míst tvrdili, že jsou e, na tom naprosto skvěle, e, že mají chybovost do 2% a že všechno je v pořádku. E, jedna jediná agentura řekla, že má velké problémy a to byla ta bulharská. Jinak všechny státy potvrdili své potvrdili výsledky předložené svými kontrolními orgány. Takže mm, nemáme spolehnutí ani na hospodáře s penězi, ani na kontrolory, tak eh, nevím. To se v průběhu eh, těch eh, procesů absolutoria postupně projeví, a to se týkalo eh, zemědělství, čehokoliv jiného. A v podstatě oni nám žou, nebo je to tak? Nebo prostě jak to, že jsme konfrontováni s takovým eh, masivním výskytem eh, falešných údajů? Já tedy skutečně bych chtěla poděkovat komisi, že Eh, se k tomu postavila čelem eh, a eh, ne, nechala to projít tak, jak to někteří chtěli, a sice přestat zveřejňovat informace nebo poskytovat informace, se kterých se to vyvodit. Děkuji, děkuji paní předsedající, paní Kalenbach a dalším komise samozřejmě ví, že nemůže považovat eh, kontrolní údaje z členských zemí za plně spolehlivé. My také ve vlastních auditech sledáváme, že v kontrolních systémech eh, mnohých eh, členských zemí nejsou uplatňována eh, pravidla plně, že se těžko hledají chyby a že tedy kontrolní statistiky, které získáváme od členských zemí, nejsou zcela spolehlivé. Eh, co tedy zatím podnikla komise od doby, kdy byla tato speciální zpráva vydána? Takže eh, my tady máme eh, systém pro automatickou výměnu jedno, eh, individuálních kontrolních údajů pro platby. A tento automatické předávání údajů se bude týkat také výdajů a dalších v průběhu roku 2014. To ulevuje národním administrativám od práce a snižuje to také riziko Eh, chybného reportingu. Takže my dostaneme jednoduše prostě jasná, jasné údaje, pouze vstupní údaje a zpracujeme si je mm, sami, tím se dramaticky sníží prostor pro eh, chybný, chybný reporting. Dále eh, zpřesnění chybovosti. O tom již byla řeč totiž od roku 2013 má naše DEK novou metodu pro snižování chybovosti. A to se netýká pouze údajů od členských zemí, ale je to výsledek také eh, našich vlastních auditů a také auditních orgánů na národní úrovně. Tato metoda se původně používala na přímé platby eh, zemědělcům, zhruba 70 eh, veškerých prostředků a v příštím roce se to, eh, tedy v tom roce 13 se to rozšířilo také o rozvoj venkova. Domníváme se, že tedy chybovost za rok 2013 je uvedena spolehlivými údaji. Za třetí, hlubší audity, certifikace a e, nesrovnalosti. V rámci nové společné zemědělské politiky se počítá eh, s větším rozsahem auditu ze strany certifikačních autorit a eh, komentáři k, k nesrovnalostem v oblasti výdajů. To znamená, že eh, bude třeba, aby také národní orgány kontrolní prováděly více kontrol a možná opakované kontroly. lepší měření chybovosti samo o sobě nestačí. Je třeba upravovat nedostatky eh, už při sběru dat a to neodkladně. Z tohoto důvodu potřebujeme informace o kontrolních údajích a také posouzení eh, chybovosti na úrovni jednotlivých agentur. a pak můžeme snáze žádat nápravu od členských zemí. V zprávě o činnosti za rok 2013 našeho DG eh, najdete údaje nejenom o chybovosti, ale také o povaze chyb a stavu implementace. V téže zprávě najdete také řadu dalších informací o krocích, které podnikla samotná komise na ochranu rozpočtu. Komise rozumí eh, vašim požadavkům na zpřesnění reportingu a eh, také bereme v úvahu vaše konkrétní návrhy na zlepšení. Děkuji. Děkuji, pan kolega Celer. Děkuji. A teď otázka. Co budeme dělat, pokud eh, konstatujeme ne, eh, nesrovnalosti? Je to jednoduché. Pokud tomu tak je, tak komise musí konat. Musí být eh, splnomocňák pozastavení zastavení plateb. Na regi jsme to také diskutovali. Základ je v novém nařízení ohledně používání těchto strukturálních a investičních fondů. To znamená, pokud je tady pochybené konání, pak je nutné pozastavit platby do té doby, než jsou tyto chyby odstraněny. Jinak to můžeme konstatovat, naříkat, ale prostě eh, ne, nedojde k řešení. Tam tak nemůže být. Takže musíme využít možnosti, které existují pokud se to odehraje v rámci těch regulérních plateb, tak si nebudu představit, co se bude dít eh, z hlediska těch dodatečných vyrovnávacích eh, poplatků, eh, kde například existují také sankce vůči Rusku. Tam je aspoň 130 milionů ve hře, možná budou ty požadavky ještě větší. Víte, že máme dobrou úrodu, z hlediska zeleniny a brambor, takže eh, na základě jakého základu budeme odškodňovat. To jsou věci, které by se měly promyslet a pokud eh, skutečně je platné to, co řekla zpravodajka, účetní eh, dvůr v tom smyslu, že je nutné konat, pak musíme opravdu stanovit sankce, jinak se celý ten systém nezmění. Děkuji dobrý bod. Můžu se tedy zeptat, Jaké sankce existují z hlediska nesprávného reportingu? Existují jaksi korekce ze strany komise? Tím to končí? To znamená, že nesprávný uh, reporting nemá žádné dopady? Prosím. Thank you, Madam Chairman. The, um... Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, tady padlo mm, zmínka o pozastavení. Ehm, možnost komise suspendovat platby byla zavedena i pro výdaje v rámci SZP. Využíváme je, máme i v našem generálním ředitelství to zvláštní orgán a který již poslal nějaké dopisy v tomto smyslu členským zemím. To je samozřejmě velmi užitečný nástroj, jak zabránit nes, ne, nesprávným výdajům. Co se týče toho ruských sankcí a eh, opatření z srpna, září, eh, tak bych řekl, že samozřejmě čím rychleji budeme reagovat na naléhavé situace, tím větší budeme mít jistotu, že naše mm, mm, řízení bude vlastně mm, reagovat, nebo to riziko, že nebudou schopni e, členské státy to implementovat. To je riziko je vyšší, když je ad hoc nařízení, které musí být rychle přijato za specifické situace pozastavení. Pozastavení máme v loce. Někde jsou to 2-3% za rok, ale tady hovoříme o špatném tedy eh, vykazování hlášení o více než polovině všech čísel. Takže to může být 50% Eh, čísla, které představují 50 výdajů, a ty jsou špatně. Když, se, když eh, se to sečtu, tak je to více než 3%, takže to špatné vykazování, informování vlastně nemá, mm, nejsou z toho vyvozeny žádné závěry. To je tedy závěr, který z, tohohle, z tohoto teď vyvozuju já. Já prostě odpovím, že komise, aby reago- mohla reagovat, musí mít právní základ k tomu. Obávám se, že musím to ještě ověřit s kolegy, ale obávám se, že s novým právním rámcem si nejsem jist, zda máme efektivní nástroj, jak řešit otázku Eh, těch špatných výkazů. To je, musíme to řídit a vyvozovat z toho závěry, ale nemáme efektivní nástroj, jak to tedy trestat v úvozovkách členské státy. Já mám stejný názor, ale možná účetní důvod má ještě jiný názor, jaké jsou šance korigovat tedy špatné údaje platebních agentur nebo certifikačních orgánů. Děkuji. Já se domnívám, že máme tedy důležitá doporučení číslo pět, Pokud ho komise implementuje společně s členskými státy, eh, a zlepší tím práci platebních agentur a certifikačních orgánů, tak to bude dobrý základ pro zlepšení situace. Já chci reagovat na pana Sarvamu. Vy jste správně řekl, že je potřeba znát důvody těch chyb. My děláme audit, analýzu příčin chyb v rozvoji venkova a chci výsledky prezentovat již v letošním roce. Také beru na vědomí informace o změnách a pokroku, kterého dosáhla do posud komise a mohu eh, výbor ujistit, že účetní dvůr to bere velmi vážně, tento problém problém tedy spolehlivosti výsledků členských zemí. A již plánujeme v roce 2015 um, ehm, tedy posoudit, jak komise a certifikační orgány jsou připraveni implementovat nové ustanovení o e, vypracování stanovisku o správnosti a e, řádnosti transakcí. Také vás chci ujistit, že budeme velice eh, se monitorován pokrok členských států v této oblasti. Chci poděkovat paní Kadenbach za její pracovní dokument, který mm, odráží zvláštní zprávu účetního dvora, navrhuje doporučení komisi. Chci poděkovat DG Agri za dobrou spolupráci a za jejich slib eh, nebo závazek pokračovat ve zlepšování. Děkuji. Jenom stručná připomínka. Já bych chtěla paní mm, já bych chtěla také navázat na to, co jste řekla paní předsedkyně a další kolegové, že e, jsou také případy porušení, kde je už nějaký systém, kde by měly být sankce. Mm, stálo by za zvážení, že u všech těchto sankcí, abychom tady nepostihli ty, kteří ve skutečnosti by měli využívat těchto podpor. A e, mm, je nutné zjistit tedy a potrestat ty, kteří jsou zodpovědní za to, za ty chyby. To obvykle nejsou ti, kdo nakonec by měli dostat ty peníze. Jak už jsme ukázali eh, v případě ehm, sankcí v Jižní Africe, že to postihlo spíše obyvatelstvo než ty zodpovědné činitele. Sankce musí postihnout ti, kteří jsou za ně, ty chyby zodpovědní a ne ti, kteří by měli využívat té podpory. Zůstanu toho. Já jsem si naším úkolem je ochránit peníze daňových poplatníků a já jsem v podstatě nikdy nezažila, že eh, skutečnost, že věci neprobíhaly eh, dobře, takže z toho profitují eh, zemědělci. To také není pravda, takže bylo by dobré to dále sledovat. Srdečné díky, tím končíme dnešní zasedání. Já bych požádala koordinátory, aby tady ještě hodinku setrvali. A všichni, všem ostatním děkuji a uvidíme se na příštím zasedání. Eh, je to dobře, že se vám tady líbilo, ale teď bychom byli rádi, kdybyste pokud možno opustili rychle tento sál. Máme ještě mnoho bodů k projednání. Takže děkujeme za vaši přítomnost a spolupráci a příjemný večer.